Oké okay, collega's, ik stel, uh, ik stel voor dat we beginnen. Uh, ik uh, neem eventjes het voor... Kolegové, ehm, já bych eh, začal, převezmu tedy předsedání dočasně, protože pan předseda Dimitrisis je teprve na cestě. Dorazí do Bruselu, co by dub. Je na cestě. Vergroot wordt. Ano, tomu říká ekologická stopa, která je tak trošku posílená. Takže když dovolíte, navrhuji, abychom se podívali na pořad jednání. V každém případě je potřeba, abychom ten náš program trošičku překopali, protože bod 11, zpráva Kozolino, jež je věnována ochraně finančních zájmů společenství, boj proti podvodům, výroční zpráva za rok 2008, tak zpravodaj nás musí opustit v 11 hodin, jestli jsem to domů dobře rozuměl, takže navrhuji a došlo k dohodě s oběma komisaři, s komisařem Kalasem tedy alespoň v každém případě, že po diskusi s panem Šemetou přejdeme tedy ke zprávě Kozolino a potom pan komisař Kalas bude mít své expoze. Takže to je první změna na programu dnes dopoledne. Druhá změna, to je bod, který byl projednáván už tento týden na zasedání koordinátorů. Bylo to již oznámeno na předchozím schůzi a to, že Eh, očekáváme zprávu nebo alespoň vysvětlení eh, právní služby Evropského parlamentu, pokud jde o jmenování eh, náměstka ředitele OLAFu. Byly tam určité problémy, které se objevily. My jsme se tedy obrátili na právní službu parlamentu, aby nám dala své stanovisko a proto tedy na návrh paní Gresslerové, koordinátorky té nejdůležitější skupiny eh, parlamentu, to je EPP, navrhuji, abychom tento bod probrali jako zcela první protože musíme být informováni o této otázce jelikož z toho bude vyplývat i vlastně e, to, jakým tónem budeme diskutovat později s panem Šemetou a s panem Kalasem. Takže to jsou tedy změny. Nejdříve vyslechnout e, stanovisko právní služby, pak budeme diskutovat asi hodinou s panem Šemetou, pak bude mít zprávu Kozolino a poté bude hodinová diskuse s panem komisařem Kalasem. Takže to nás dnes čeká. Souhlasíme? Děkuji. A nyní tedy bych se chtěl obrátit na právní službu Evropského parlamentu a požádat je tedy, aby nás informovali, pokud je o jejich stanovisko, pokud je o jmenování náměstka ředitele Olafu. Prosím, máte slovo. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik uh, zal nu in het Engels verder gaan, in welke taal ik het advies ook heb geschreven. Děkuji, pane předsedo. Budu pokračovat anglicky. Děkuji eh, za slovo. Pane předseda, budu hovořit anglicky. Eh, pan Bruno eh, by měl být nahrazen. Vy přečetli jste si dopis místo předsedy pana Kalasa, místo předsedy Evropské komise. A v tom dopisu se hovoří, že v případě úmrtí generálního ředitele je Eh, tedy nahrazen osobou, kterou jmenuje komise, alespoň tedy po, po dobu určitou. A proto se jedná o tento případ. Vycházíme z bodu 27 jednacího řádu komise. Hovoří se zde o tom, že generální ředitel pokud tedy nemůže vykonávat své funkce, tak ho nahradí eh, nejvyšší, eh, eh, nejvyšší tedy zástupce. Komise zde říká, že se jedná tedy o nahrazení generálního ředitele. My nesouhlasíme Eh, s tímto postupem, který navrhuje komise ze dvou, ze dvou důvodů. Za prvé nejedná se o běžné nahrazení, kdy tedy generální ředitel nemůže působit ve své funkci, protože se zde nacházíme ve funkci, kde generální ředitel zemřel. A eh, postup bude, eh, postup jeho nahrazení bude vyžadovat velký, velkou dobu. A za druhé chceme říci, že toto stanovisko ignoruje také situaci úřadu OLAF a to je proces, toho procesu, protože zde se musíme řídit nařízením, které se zabývá úřadem OLAF. Máme zde článek 5, je zde rozhodnutí, kterým se zřizuje úřad OLAF a hovoří se o tom, že e, v nařízení e, tato, jsem e, také musí hovořit o této o tomto procesu jmenování. Komise tedy musí zahájit proces konzultací s Evropským parlamentem a také s radou. To je zvláštní požadavek, který e, také e, vychází e, na, e, na tom, na e, situaci na interinstitucionální situaci. Chci také říci, že úřad OFEJ OLAF je specifickým úřadem a tento postup jmenování také musí zajistit, že ten eh, generální ředitel bude nezávislý a odpovědný protože eh, ostatní generální, na rozdíl od ostatních generálních ředitelů, musí generální ředitel OLAFu eh, provádět zvláštní úkoly, které vyplývají z nařízení o úřadu OLAF. Proto je ten postup jmenování velice důležitý, protože má zaručit nezávislost toho, kdo ředitele. V tomto případě se tedy jedná o zvláštní kontext, který musíme brát v úvahu. Náš názor je také tedy eh, včleněn ve stanovisku, které najdete ve svých podkladech a myslíme si, že tedy musíme rozlišovat tyto situace a musíme tedy rozlišovat e, tuto, e, tento kontext úřadu OLAF od ostatních e, náhrad generálních ředitelů. A i když potřebujeme, aby komise se ujala svých funkcí co nejdříve, tak si myslím, že ten postup musí sledovat článek 12 nařízení OLAF, kde se hovoří například o tom, Eh, že dochází tedy k prozatímnímu eh, k prozatímní náhradě, aby se zajistila nezávislost. Takže komise by měla zahájit konzultace s Evropským parlamentem a také s radou, aby eh, došlo tedy k řádnému nahrazení zesnulého generálního ředitele. Děkuji vám za slovo. Dank u wel voor deze toelichting. Zijn er collega's die hier uh, vragen over hebben nog? Děkujeme za toto vysvětlení a máte nějaké dotazy, které chcete položit právní službě parlamentu? Není tomu tak. <clears throat> Takže já si myslím, že máme jasné stanovisko v tomto ohledu a pohovoříme o tom tedy s přítomným komisařem. Teď přejdeme tedy k následujícímu bodu, to znamená absolutorium za rok 2008. a za přítomnosti pana Boničiho z e, účetního dvora, pana Šemity, komisaře a našeho zpravedaje pana Liberackého. Takže já nejdříve dám slovo panu Boničimu, který, jestli se nemýlím, připravil PowerPointovou prezentaci. Ano, velice děkuji, pane předsedo, velice vždy se rád účastním e, jednání vašeho výboru. A připravil jsem si PowerPointovou prezentaci, ve které se pokusím vysvětlit eh, naši výroční zprávu. Pokud se podíváme na první snímek, tak eh, jak víte, dostáváme stanovisko, které se týká účtu, které se týká tedy eh, spolehlivosti účtu. a účetní dvůr se rozhodl již druhý rok vydat výrok bez výhrad. Také zde cituji z této zprávy, kde se hovoří o tom, že e, roční účetní závěrka evropských společenství představuje tedy velice dobře finanční situaci společenství ke dni 31. prosince 2008. Myslím, že se jedná o velké zlepšení. V minulosti tomu nebylo vždy takto. Zde se hovoří o tom, že ta situace zde bez výhrad je již druhým rokem. V minulosti byly určité rezervy, v minulosti jsme měli určité výtky, ale to se podařilo zlepšit, zejména prostřednictvím eh, účetních systémů. Myslím si, že jsme došli k lepším výsledkům a jsem rád, že to tak uznal i Evropský účetní dvůr. Za druhé chci eh, říct, že se zde hovoří o slovech eh, tedy pravdivý a správný pohled, takže já také využívám tato, tyto pojmy. A Eh, chtěl bych to jenom zdůraznit, aby zde nedošlo k nedorozumění. Je zde ještě řada otázek, které samozřejmě vyžadují ještě další pozornost, ale myslím, že jsme učinili dobrý pokrok. Co se týče e, řádnosti a správnosti, tak Evropský účetní dvor také řekl, že došlo k pokroku. Myslím si, že situace je lepší než eh, loni a i lepší než předloni. Stále zde ještě přetrvávají určité problémy, které vysvětlím. Poprvé zde eh, zavádíme zvláštní tabulku, která mm, porovnává výsledky v jednotlivých letech. Vidíme zde procentuální mm, podíl rozpočtu a zde také vidíme barevné rozdělení červené, žluté a zelené. Takže my bychom chtěli, aby to bylo co nejvíce zelené, protože to znamená, že to je nejlepší ohodnocení. Eh, vidíme tedy, že ta zelená kategorie, která představuje méně než 2 chybovosti, se zlepšuje eh, od 38% na 47%, zatímco ta červená kategorie se snížila o polovinu ze 60% na 31%. Jsou tedy ty neúčelné výdaje. Tento stav odráží to, že situace se celkově zlepšuje. Ještě budu hovořit o jednotlivých sektorech. A chci říci, že je však ještě zapotřebí e, pokusit se něco udělat s těmi červenými částmi. Ale jsou tam ještě další věci. Domnívám se, že určitě jsou zde ještě určité rezervy, můžeme ještě zapracovat na některých věcech a také Evropský parlament je zde od toho, aby identifikoval věci, které je možné vylepšit. Velice často zde není pouze nějaké jediné řešení, spíše je zde, eh, není zde jediné samospasitelné řešení, ale spíše jsou zde různá řešení, která se týkají různých věcí. Eh, ten další graf už vypracováváme třetí nebo čtvrtý rok. Máme zde eh, dvě části. První hodnotí dohledové nebo systémy dozoru, systémy kontroly. To je tedy na, na základě žádosti minulého parlamentu, který chtěl se podívat, jak fungují eh, systémy dozoru a kontroly. A máme zde dvě kategorie, které jsou zelené, to znamená, jsou označeny jako účelné. Bohužel ty ostatní tedy eh, nejsou tak špatné, jako byly v předchozích letech, ale stále jsou označeny žlutě, tedy jako částečně účelné. To znamená, že ještě bychom se zde mohli zlepšit. E, doufám, že to takhle nebude navždy, že vždycky tyto části budou označeny žlutě, že doufáme, že v příštích letech budou označeny zeleně, tedy jako účelně vynaložené. A další kategorie, která určitě vás zaujme, je tedy oblast soudržnosti. Jak jsme zaznamenali tak sice tedy e, dochází ke zlepšením, ale stále ještě tedy je zde číslo 11%, 11% prostředků bylo e, vyplaceno neopla, neoprávněně. E, také stále, stále ještě jsme v plánovacím období, které končilo roku 2010. To bylo období, kdy ještě byly ty platby um, bez určitých podmínek a uvidíme tedy, jak to bude vypadat eh, v budoucnu. Co se týče našich očekávání, respektive očekávání komise, tak se ukazuje, že ten systém funguje lépe. My však eh, se nemůžeme spolehnout pouze na určitá očekování, potřebujeme pak vidět výsledky, potřebujeme eh, důkazy. Co se týče tedy oblasti soudržnosti, tak můžeme říci, že na rozdíl od dvou let ta situace se příliš nezměnila. Ale v budoucnu snad může dojít eh, k určitému vývoji. Také poprvé eh, došlo k tomu, že oblast zemědělství je označena co by eh, tedy zelená oblast, účelná. Máme zde také spíše, jsou to tedy pouze pochybení která nejsou označena jako závažná. A je to velice důležité, protože do oblasti zemědělství plyne eh, téměř 50 rozpočtu. Také jsme se poučili, eh, z té oblasti zemědělství jsme se poučili a ta poučení můžeme možná využít v oblasti soudržnosti. Ještě se podíváme na poslední snímek, kde máme plány do budoucnosti, co je třeba udělat. Máme zde tedy hlavních pět bodů. Za prvé, lepší celková zpráva za účelem efektivního, efektivnějšího využívání stávajících zdrojů eh, v oblasti dozoru a kontroly. Asi se ptáte, mm, k čemu nebo podle čeho jsme k tomu došli. Eh, v loňském roce eh, vydala komise zprávu, která se týká takzvaného tolerovatelného nebo přijatelného rizika chybovosti. A v této zprávě hovořila o tom, že v případě strukturálních fondů by šlo snížit minimálně o 3 e, tu tolerovanou míru e, chybovosti jenom kvůli, nebo jenom díky efektivnějšímu využívání zdrojů. Myslím, že pro nás je velice zajímavé, že to říkají Eh, správci těchto fondů, nebo minimálně tedy ti, kteří se na tom podílejí, na té správě. Čili ukazuje se, že pokud budeme účelněji využívat stávající zdroje, tak již to, již, eh, to samotné by mohlo vést k určitému zlepšení. Podle mého názoru je také ještě třeba zlepšit zprávu a řízení na všech úrovních, nejenom pouze na úrovni komise, ale zejména na těch nejnižších úrovních, kde se eh, řídí mm, mnoho těchto plateb. Určitě nesmíme eh, pracovat, nebo nechceme, aby se ta situace opakovala každý rok, abychom stejný rok měli stejné výsledky a nedocházelo ke zlepšeňováním. Druhý bod hovoří o tom, že je nutné tedy eh, přidat zdroje pro dozor a kontrolu, ale musí to vycházet z řádné analýzy nákladů a přínosů. Opět vycházím z dokumentu, který vydala komise v loňském roce, který hovoří opět tedy o té přijatelné míře chybovosti. V té zprávě se hovoří o tom, že náklady na kontroly v zemědělství jsou asi 4%, ale ty náklady na kontrolu v strukturálních fondech je méně než 4%. Možná i z toho bychom se mohli nějakým způsobem poučit, že tedy v oblasti soudržnosti eh, musíme postupovat eh, efektivněji a snad nám to, snad nám to tedy mm, umožní zlepšit, snížit chybovost. Také jsem, takže první kategorie hovoří o účinnějším eh, využívání stávajících zdrojů. A druhá kategorie hovoří o tom, že je tedy lepší, nebo že je třeba lépe provést analýzu nákladů a přínosů. A to na všech úrovních. Strukturální fondy jsou velice složité a je tedy nutné jim věnovat zvláštní pozornost, protože jinak eh, pak bude spochybnitelné, zda ty fondy přinášejí takové eh, přínosy, jaké by měly. Eh, vycházíme tedy z nejnovějších poznatků, z nejnovějších informací zprávců těchto fondů. Třetí kategorie, které chci hovořit, se soustředí na zlepšování mechanismů pro finanční opravy a e, vymáhání neoprávněně vyplacených částek. Pokud se podíváme na zemědělství, tak tam tedy často dochází k finančním opravám. A e, jde o to, aby když došlo k určitému pochybení, ať už z jakéhokoliv důvodu, aby se tedy ukázal, aby, se, aby zde byla snaha získat ty ne, ne, neoprávněně vyplacené prostředky zpět, pokud to ovšem tedy e, nebude příliš nákladné. Takže snaha je opět získat tyto prostředky do rozpočtu. Také zde dochází k zlepšením. Domnívám se, že informace, které máme k dispozici z členských států, jsou však omezené. Ještě se stručně zmíním o dalším aspektu, a ten se tedy týká také těchto finančních oprav. Pokud někdo udělá nějakou chybu a není za to potrestán, tak samozřejmě zde není žádný, žádná pobídka k tomu, aby to příště udělal lépe. Čili je zde také určitý prvek výchovný nebo prvek tedy sankční. Komise by měla určitě zlepšit informace a měla by také říci, že však ty informace, které dostává od členských států, eh, jsou příliš, eh, tedy nejsou, mm, nejsou příliš velké, nejsou příliš podrobné a velice často je obtížné se na základě těch informací orientovat. Dalším bodem je snaha o další zjednodušení regulačního rámce. Už jsme zaznamenali, že v některých oblastech dochází ke zjednodušení a ukazuje se, že v takových případech to funguje lépe. Například byly stanoveny, byla stanovena různá kritéria, e, na rozdíl, která se týkaly fakturování takže jsou zde různé, eh, různé prvky, které mohou eh, zjednodušit celou zprávu a také sníží eh, tu chybovost, aniž by se omezil rozsah program, programu. Takže je zde nutné najít určitou rovnováhu mezi zjednodušením pravidel, ale zároveň tedy musíme zachovat ty stanovené cíle. Rovněž Evropský parlament je v tom procesu důležitý nejenom tento výbor, ale i ostatní výbory. Otázkou je, zeptat se, zda jsou všechny cíle skutečně nezbytné. A ještě tedy ten poslední bod, který hovoří o tom, že v případech, kdy je tedy, kdy to nelze zjednodušit, kdy ty cíle jsou příliš náročné a kdy tam jsou chyby, tak je možné přemýšlet o uh, revizi některých konkrétních programů. Takže to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Grazie. Do la parola al commissario Semeta. Děkuji, nyní dáme slovo panu komisaři Šemetovi. Eh, pane předsedo, eh, vážený pane zpravodaji, vážení poslanci, na konci eh, tohoto funkčního období eh, komise, co by komisař zodpovědný eh, za absolutorium, eh, dostávám velice pozitivní signály jak z účetního dvora, tak od kolegů v komisi. Jak ukazuje profesor Boniči, tak ta zpráva v roce 2008 přichází s nejlepším DASem v historii a to znamená, že naše snahy přinášejí ovoce. Já zodpovídám za oblasti, kde dvůr přichází s eh, pozitivním eh, výrokem bez výhrad. Už po druhý rok. To je mimořádné uznání eh, podstatné reformy v této oblasti. Podle dvora ty výkazy poskytují pravdivý a řádný obraz o stavu našeho hospodaření, stejně tak jako naše rozvaha. Samozřejmě eh, i eh, stále je co eh, zlepšovat a sice přesnost našich základních účetních dat a proto provádíme příslušné projekty. Více informací můžete nalézt v písemné odpovědi číslo 1. Prakticky nikdy eh, se na tomto výboru eh, nehovoří o příjmech, nicméně mm, představuje to eh, klíčovou finanční stránku všech našich politik. Dvůr dochází k závěru, že deklarace a platby vlastních zdrojů, včetně DPH a příspěvky na základě hrubého národního důchodu, byly bez významných chyb. Také se konstatuje, že dohledové a kontrolní systémy jsou uspokojivé. Přesto komise eh, nezahájila, tedy zahájila eh, v iniciativní eh, řešení výhrad členských států, což vedlo k uspokojivým výsledkům. Implementační úroveň je 97% u plateb. Dvůr ukazuje, že úprava rozpočtu vede k omezování chyb také eh, rozpočet eh, na eh, v účetní systém vede komisi k tomu, že ví, kam je třeba napřít cíly, aby bylo, byla zajištěna vysoká míra naplňování rozpočtu. Nicméně je pravda, že prostředky vyhrazené na platby v oblasti soudržnosti musely být zásadně omezeny, a sice o 4,5 miliardy během roku, vzhledem k podáním a schválením nových systémů pro dané období ve členských státech, která byla odložena a proběhla později. Na konci roku 2009 už jsou schváleny téměř všechny systémy, to znamená, že nové systémy zprávy a kontroly vytvořené pro nové programové období, zejména pro e, strukturální fondy a fond soudržnosti, e, začnou e, působit a začnou omezovat chybovost v této oblasti eh, v nejbližší době. Jako eh, komisař eh, zodpovědný za a absolutorium vás mohu ujistit, že dosáhnutí čistého DASu zůstává mým jasným cílem. Chtěl bych vás ujistit o kontinuitě s dobrou prací, kterou dělal, dělal Silm Kalas a všechny jeho služby. Máme před sebou tři eh, důležité příležitosti. Za prvé eh, tolerovatelnou chybovost. Kontrolní eh, systémy nesmí přinášet nesnesitelné náklady a musí být, musí být vyvážené. Proto v komise přišla s iniciativou tolerovatelné chybovosti, která bude analyzovat náklady na kontroly a bude se zabývat jednotlivými oblastmi a Eh, v úměrnosti mezi náklady na eh, chyby a eh, v přísluš- náklady na kontroly a příslušnou chybou odstín náš návrh návrhy dostanete v roce 2010, na konci roku dva, na, v roce 2010. Dále je tady eh, zlepšení, eh, kterého může být dosaženo jedině pokud členské státy budou efektivně eh, provozovat řídící programy a poskytnou ujištění o svých kontrolních aktivitách a kontrolních prvcích. My posílíme příslušná ustanovení v, nadcházejícím, v nadcházející revizi finančních nařízení. Náš návrh také dostanete v květnu 2010. A za třetí zjednodušení pokud nám eh, dvůr bude i nadále eh, eh, říkat, že pravidla způsobilosti jsou zdrojem chyb, tak bude třeba je uvést do souladu s cíly, s našimi konkrétními cíly. Potom tady máme takzvané sumární granty. Dvůr bude posuzovat eh, způsobilost nejenom na straně eh, vstupu, ale také na straně výstupu. To je velice zajímavý, zajímavá myšlenka a my se jí docela jistě v nadcházející eh, nejbližší budoucnosti budeme zabývat. První příležitost, kterou k tomu dostaneme, bude bude spadat přímo pod Januše Levandovského Eh, kterého vyzvu k přijetí příslušných opatření. Doufám, že se nám podaří eh, přijmout eh, společnou strategii, která povede k tomu, že rozpočtová revize bude provedena řádným způsobem a že všichni účastníci budou ve prospěch evropských občanů naplňovat své povinnosti. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní předám eh, slovo naši, eh, našemu zpravodaji panu Liberackému. Pane předsedo, eh, pane komisaři, nejdříve bych se rád dotknul nevyužitých závazků. Máme následující situaci. Eh, nevyužité závazky přenesené do budoucích eh, let, zejména ve víceletých program na, programech narostly v roce 2008 o 16,4 miliardy eur. To znamená, že, o 12, že to bylo o 12 Co si o to myslíte? Jak se to bude řešit? Nebo eh, budete pokračovat v takovémto navyšování nevyužitých Eh, závazků, protože mm, my eh, s tím nejsme dvakrát spokojení. Děkuji. Úroveň takzvaných ralů. Opravdu eh, narostla na 155 miliard v minulém roce. A jsou proto eh, dobré důvody. Jedná se eh, prakticky o dvouleté výdaje v rámci eh, fondu soudržnosti. A víme, že v současné době se nacházíme na začátku nového finančního rámce a členské státy byly velmi intenzivně zapojeny během prvních dvou let do eh, řídících a kontrolních systémů, nebo do vývolu, vývoje řídících a kontrolních systémů. A to samozřejmě ovlivnilo eh, úroveň výdajů ve členských státech. Nicméně platby neproběhly tak rychle, jak bychom bývali byli rádi. Existují samozřejmě dva způsoby, jak eh, omezit ty takzvané rally. Ten eh, první je vlastně automatický, protože máme pravidlo n plus 2 eh, a n plus 3. A pokud se ty vázané prostředky eh, nevyužijí eh, do dvou nebo do tří let, tak jsou automaticky vyvázány a to eh, uvaluje určitou kázeň nebo vyžaduje určitou kázeň u členských států nebo vyvolává u nich kázeň. A potom druhým řešením je urychlit platební proces. Tady se hodně snažíme. A myslím, že stroj který eh, jsme vytvořili, nám umožňuje eh, přijímat dodatečná opatření během roku. Pořád ještě nemáme eh, konečná čísla za rok 2009. A já předpokládám, že už platbách za rok 2009 zaznamenáme určité Eh, zrychlení. A urychlení těch plateb nám umožní později snížit eh, úroveň nevyplacených závazků. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Hovořil jste mimochodem o pravidle N plus 3. To znamená, že eh, finanční výhledy 1999 až 2006 plus 3 skončily. 2007 plus 3 je eh, stávající rok. Já se ptám, pokusili jste se eh, zabývat se tou situaci a, a, a předplácet eh, nebo tě, ty předplácené prostředky do mm, mm, většiny členských států. Nedali by se více využít na výnosové stránce rozpočtu a místo na, než tyto investice a pokud ano, eh, v jakém eh, rozsahu, jak na to komise bude reagovat. Jak už jsem říkal, vytvořili jsme nástroj, takzvaný, takzvané, eh, takzvanou výstrahu pro, rozpočtovou, pro rozpočtové projekce a a děláme to dvakrát eh, za rok. No vydáváme k tomu zprávy. A je celá řada důvodů. pro spoždění eh, různých programů. Je to někdy proto, že eh, Proces eh, zadávání zakázek někdy trvá déle. Program sám se eh, naplňuje tak efektivně, jak se předpokládalo. A v únoru budeme tedy mít konečnou analýzu vývoje v roce 2009 a, a tato zpráva bude předložena výboru rozpočtovému orgánu a uvidíme, kde eh, se eh, vyskytnou ty eh, hlavní otázky nedostatečných výdajů ve členských státech. Dobrá, děkuji vám, pane komisaři. Vy jste se zmínil, že necháte několik doporučení panu Levandovskému, vašemu následovníku, pokud je o nová nařízení. Můžete nám stručně nastínit, eh, jaká nová eh, ustanovení si myslíte, že by bylo třeba mít vzhledem ke všem těch nedostatkům, o kterých hovoříme? Co doporučíte panu Levandovskému? Já si myslím, že jsme si plně vědomi toho, že finanční nařízení takořka uh, patří eh, rozpočtovému komisaři. On za tu otázku odpovídá ovšem to nařízení samo o sobě. Eh, je předmětem kolegiálního rozhodování a všichni členové kolegia, včetně mě, a k tomu můžou přinášet návrhy. A mě eh, velice zajímá právě toto nařízení. Pracujeme na změně tohoto nařízení nebo na návrzích k jeho změně a v zásadě eh, ty jsou se skupeny do tří skupin. A ta první se týká posílení toho, aby členské státy bylo možné pohnat k odpovědnosti eh, za naplňování strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Druhá skupina se týká zjednodušení A myslím si, že tady eh, máme už celou řadu námětů. Na základě veřejného připomínkového řízení, které se konalo eh, minul, konce minulého roku, eh, máme teď hodně podnětů z strany příjemců a dalších zainteresovaných stran. Myslím si tedy, že je možnost zásadně zjednodušit finanční nařízení já předložím eh, příslušné návrhy panu Levandovskému. Třetí skupina, na které se pracuje, ale zatím není ve fázi legálního eh, právního rámce, je právě ta tolerovatelná míra chybovatosti. Bylo, mělo by to být eh, zakotveno co by eh, princip ve finančním nařízení. A pak přijdeme s konkrétními eh, principy a konkrétními oblastmi. pro tuhle koncepci tolerovatelné míry chybovosti. Ta první věc, kde musíme být co nejrychlejší, souvisí s poklesem, hospodářským poklesem tak aby během hospodářského poklesu byly eh, procesy mnohem rychleji proveditelné. Dobrá, děkuji, pane komisaři. Ve své odpovědi na písemnou otázku číslo 8 eh, k tolerovatelné míře chybovatosti. Vy jste eh, napsal, že práce ve většině koncepčních oblastí bude dokončena v roce 2011, kromě politiky soudržnosti, která se dokončí v roce 2012. vzhledem k roku 2010. Takže tady máme jasný obrázek. Fond soudržnosti je nejslabší část celé té zprávy. Proč eh, s Fondem soudržnosti se skončí až v roce 2012, ta data z roku 2010. A roku 2010 ze 60% je pokryt z eh, perspektiv, které už jsou za námi. A a N plus 3 už eh, znemožní zareagovat na eh, roky 2007 a 2008, už bude příliš pozdě. Můžete nám eh, říci, proč je tam zvolen takovýhle harmonogram? Odpověď. Za prvé, my jsme se hodně snažili zlepšit legislativu, pro výdaje na soudržnost v tomto finančním rámci, to znamená 2007 až 2013. Vyvinuli jsme eh, velkou snahu také v oblasti hodnocení eh, řídících eh, systémů a systémů vnitřní kontroly požadavků na kontrolu a pravidel na kontrolu eh, ex ante. Takže bychom chtěli eh, vidět, jak tato pravidla budou fungovat v praxi. A potom posoudit situaci. A dopady těch eh, právních opatření na náklady, na administrativní náklady. a potom bychom přišli s eh, návrhy, které eh, budou eh, souviset s tolerovatelnou mírou chybovosti v oblasti soudržnosti. Nedávno jsme udělali takzvaný minidas v téhle oblasti podle metodiky účetního dvora a ten ukázal docela eh, značné zlepšení, ke kterému došlo už v oblasti eh, soudržnosti. Už brzo předložíme nějaké zprávy a dáme je eh, výboru v únoru před konečnou rozpravou o absolutoriu. První výsledky nových programů jsou pouzbudivé Chceme tedy počkat na eh, jejich plné uvedení do praxe a potom přijdeme eh, s konceptem tolerovatelné míry chybovosti eh, v oblasti soudržnosti. Tak děkuji, pane komisaři. Pane předsedo, dovolíte-li, tak bych položil ještě poslední otázku. Pane komisaře asi nepřekvapí, bude se týkat OLAFu. Za prvé, co, kdy se očekává, že bude jmenován nový šef OLAFu? zejména vzhledem k eh, tomu právnímu názory, eh, názoru, který jsem si s potěšením vyslechnul. A za druhé, podle jakých priorit se bude revidovat právní základ OLAFu? Jak si myslíte, eh, že by OLAF měl zapadat do struktury Evropské komise? Děkuji vám přejeme za odpověď. Já jsem tady samozřejmě co by komisař pro rozpočet a Olaf pořád eh, pode mě nespadá. Ale jak říkám, jsme instituce kolegiální a můžu eh, se tedy eh, vyjadřovat k tomu vývoji. Já myslím, že bychom měli rozlišovat mezi dvěma otázkami, které souvisí tedy s jmenováním generálního ředitele OLAFu Jedno souvisí s eh, ředitelem eh, dočasným a eh, jedno se stálým ředitelem. Pokud je o toho stálého, tak tam dopracováváme návrh oznámení o uvolnění pracovního místa, tak abychom mohli vyhlásit výběrové řízení. A jak jsem řekl v dopisu, nebo napsal v dopisu vašemu výboru, tak ten návrh předložíme parlamentu i radě, abychom dospěli ke společné dohodě o textu, o tomto pracovním místě. A potom budeme moci e, řádně spustit e, ten proces výběru a jmenování nového generálního ředitele a to co nejrychleji. A myslím si, že v našem společném zájmu mít eh, tam nového generálního ředitele jmenovaného co nejdřív. Takže eh, já se o to opravdu pokusím. Samozřejmě nezávisí to jenom na komisi, ale také vzhledem k tomu, že jeho jmenování eh, se týká také parlamentu a rady, tak já se budu spoléhat na eh, rychlou práci eh, v této oblasti ze strany obou institucí. Pokud jde o toho eh, dočasného generálního ředitele, tak já jsem si dneska vyslechnul právní, názor právních služeb parlamentu i rady a mohu říci, že komise na tom pracovala velice transparentně a otevřeně. Takže pan Kalas zaslal dopis parlamentu. s názorem právní služby komise, pokud jde o ten jmenovací postup a vidím teď, že stanovisko eh, právní služby komise a parlamentu se liší. Takže co nejdříve bychom měli eh, přijít eh, s novým eh, řešením této konkrétní otázky. A myslím si, že v nadcházejících dnech bychom se měli tady poradit o tom, jak tuto otázku řešit. Samozřejmě je velmi důležité, aby se tato otázka řešila podle toho, jak požaduje právo. A je škoda, že stávající nařízení nevysvětluje explicitně, jak takovou otázku řešit v případě situace force majeure. Já si myslím, že eh, až budeme eh, revidovat eh, regulační rámec, tak bychom tam měli dát ustanovení i o eh, nahrazování generálního ředitele v takovýchto mimořádných situacích. A teď, eh, pokud jde o budoucnost OLAFu, tak jak jsem říkal i ve svém písemném prohlášení pro výbor, chci přijít s takovým tím dokumentem typu non-paper, ke stávajícímu eh, legislativnímu rámci, protože si myslím, že některé věci je třeba opravdu naléhavě řešit. A eh, souvisí to tedy se schopností OLAFu lépe komunikovat se členskými státy. Eh, ke zlepšení výměny informací mezi OLAFem Eurojustem a Europolem. To je velice důležité, abychom zlepšili efektivitu OLAFu. A potom si myslím, že jsme z parlamentu dostali ještě celou řadu eh, námětů ke zlepšení. A naším cílem by mělo být revidovat stávající nařízení co nejdříve, abychom vyřešili ty problémy, které se týkají OLAFu, které jsou nevyřešené. E děkuji, teď máme čtyři řečníky na seznamu a máme 20 minut na otázky a odpovědi, takže prosím kolegové, aby byly struční při otázek. Paní Ajela? Ano, děkuji, pane předsedo. Mám otázky tak jak pro pana Boničiho, tak i pro pana komisaře. Samozřejmě snažíme se také i zjistit stanovisko účetního dvora. Jedna otázka. Eh, jedno generální ředitelství je také generální ředitelství Relax, kterého se to týká, takže my doufáme, že eh, vlastně, že se toto krizová situace může účastnit i vyjednávání eh, delegací, takže obrátím se buď na pana Boničio nebo na komisaře a chci se zeptat, zda můžeme zlepšit eh, efektivnost těch nástrojů. Vy jste hovořili o nástroji Agri eh, v tom vašem té vaší prezentaci účetního dvora, takže chci vidět ten prvek kontrola, krizová kontrola, jestli to je určité procento nebo se to týká určitých nákladů. Pane Boniči, samozřejmě já vám velice děkuji za vaše vystoupení. Přibližně 4% kontrolních eh, nákladů jde na zemědělství, 1% na soudržnost. Eh, říkal jste, že je možné zlepšit ty současné kontrolní nástroje, ale jaké jsou jednak náklady, ale jaké jsou také ty rozdíly mezi těmi nástroji? Jsou tam velké rozdíly? abychom mohli pomoci, pomoci té soudržnosti. A teď pokud je o simplifikaci, já jsem vás velice dobře poslouchala. Hovořil jste o zjednodušování, o menší detailnosti jednotlivých cílů, zejména u Fedu. My také říkáme, že je potřeba snižovat počet projektů EFD pokrytých a také i počet nevládních organizací. Teď jich máme asi 50 tisíc, ale pak tady zase bude riziko, že už nebudeme vlastně mít přístup k občanům. Pan komisař Šemeta, eh, na vás taky dvě věci. Hovoří se o revizi programu. Je to možné? Zejména když vidíme, jaká je tady ta chybovost zmiňovaná panem Poničím. Už došlo k revizi a zlepší to vůbec situaci uvnitř komise? A za druhé, pane Šemeto, systematicky hovoříme o období 2000-2006, ale já bych chtěla položit otázku k předchozímu období. Je už je to uzavřené, pokud je o e, konzistentnost, jaká je, jaké je procento, kolik je tam toho červeného v těch červených barvách. Takže bych ráda věděla, aby čas od času také účetní dvůr dal také i vlastně informace o tomto období, pokud je o chybovost a korektor. Takže prosím, pane komisaři. Prosím, kdo chce vystoupit, pane Bonici? Děkuji, pane předsedo. No, paní poslankyně, vy jste e, nyní narazila na velice zajímavé otázky a chcete, abych vám odpověděla něco, co já vlastně sám nevím. Co se týče nákladů na ty kontroly, tak my nemáme dostatečně podrobné informace o těchto nákladech. Hovořil jsem pouze o tom, že některé informace máme z toho dokumentu, který se týká tolerovatelné míry rizika, kde se hovoří o tom, že se musíte podívat na to, kolik budou ty kontroly stát a zda tedy má vůbec cenu, e, pokud ty kontroly budou nákladné, tak je provádět, protože často se může stát, že potom na ty kontroly bude vynaloženo více prostředků, než, kolik, e, než jaký potom bude ten přínos pro občany. Pan Liberacký, vy jste hovořil o soudržnosti e, Hovořil jste také o tom, jak to bude v budoucnu. A je to velice zajímavé, protože zatím máme takové poznámky, že to vypadá, že náklady na kontroly jsou méně než 2%. Eh, Ale otázkou je, pokud tedy eh, se zaměříme na ty obtížné oblasti, tak je otázkou, zda tu situaci takto ponechat, anebo zda bychom neměli zlepšit eh, systémy kontroly a dohledu. A také se ptáte tedy na ten rok 2012, to je velice zajímavá otázka. Komise řekla, že to bude nové plánovací období a také máme informace, které se budou týkat tohoto období. Ale pokud bych si mohl dovolit radu, tak bych řekl, abychom se podívali na generální ředitelství regio a generální ředitelství pro zaměstnanost. Můžeme se podívat na jejich kontrolní mechanismy a zeptat se, zda ty eh, mechanismy eh, jsou dostatečné k tomu, aby řešili situace, k nímž dochází ve 27 zemích a zda ty, zda ty mechanismy jsou dostatečné k tomu, aby to zvládali. Já se obávám, že nejsou dostatečné, není tam dostatek eh, lidí, není tam dostatek eh, osob, které by mohly monitorovat ty programy a kteří by dokázali třeba předejít problémům. Eh, teď se spíše čeká, jak to dopadne a pak, pokud je tam nějaká chyba, tak se to musí opravit různým vymáháním zpětným. Čili domnívám se, že pokud jsou zde určité některé problematické oblasti, tak by bylo možná přínosnější zvýšit náklady na ty kontroly. A protože ty nakonec, pokud tam nebude tolik chyb, tak se celkově ušetří. Programy budou také účelné, parlament dosáhne svých cílů, které si stanovil a tak dále. Takže my eh, bychom tedy rádi počkali na ty podrobné informace, ale my bychom radši, než ještě budou ty informace k dispozici, bychom radši přijali nějaká opatření, abychom, aby ta situace se zlepšovala. Pak zde padla otázka na zjednodušení. E, někdy e, to nejde zjednodušit úplně až do takového e, stavu, kdybychom ty peníze prostě jenom převe, převáděli protože e, pokud bychom ty peníze jenom převedli do členských států, tak oni by si potom s těmi penězi e, hospodařili, jak by chtěli a otázkově zda by to bylo prospěšné pro občany. A účetní dvůr e, zdůraznil, že projekty musí mít, nebo že ty evropské prostředky musí přinášet evropskou přidanou hodnotu. To znamená, že evropský rozpočet by měl uh, usilovat tedy o to, aby všechny ty projekty, které jsou z něho financované, maximalizovaly přidanou hodnotu. To znamená, že každý program musí mít jasně stanovený cíl a nemělo by se jednat pouze o rozpočtové transfery. Takže, jak jste uh, poukázal pan komisař, tak mě velice potěšilo, že souhlasil s tím, Eh, že bychom měli ty věci zjednodušovat, že bychom se měli také více podívat na ty vstupy, na ta opatření, která se týkají, eh, pardon, eh, na, vý, na výstupy. Protože velice často my zkoumáme ty vstupy, zkoumáme různé ceny provozních nákladů a faktury, ale měly by nás spíše zajímat výstupy těch projektů, a to jak na úrovni ekonomické, tak na úrovni efektivity. Takže měli bychom eh, se soustředit na výstupy programů a vypadá to, že komise nyní eh, vydává určité signály, že přemýšlí o změnách v tomto smyslu. Uh, uh, Děkuji, já se také pokusím reagovat na první otázku. Ptali jste se na období, na období před eh, rokem 2000. 1994 až 1999. Chci vás informovat o tom, že toto plánovací období je již uzavřeno a připravíme zprávu, která se týká tohoto plánovaného, tohoto období 17. února. Čili 17. února bude tato zpráva připravena. Zatím se podle určitých odhadů ukazuje, že míra chybovosti byla nižší než během toho období, nebo že, že ta celková míra chybovosti byla nižší, než se odhadovalo, ale jak jsem již říkal, tak ta zpráva bude k dispozici až 17. února. A pokud mi také dovolíte reagovat na slova pana Beničiho. Pan Beniči zde hovořil o tom, že bychom měli být více orientováni na ty výsledky, na výstupy. Já sám jsem pro, já sám jsem o tom hovořil, eh, v tom, o této orientaci na výsledky, mm, pokud se týká vynakládání prostředků, ale musíme být realističtí. Máme zde jistý právní rámec, na kterém se dohodla rada. A tento právní rámec eh, stále ještě platí až do konce toho, tohoto stávajícího plánovacího období. Čili možná bychom mohli spíše zahájit eh, tuto změnu třeba prostřednictvím určitých pilotních projektů, abychom zjistili, zda je to skutečně proveditelné, zda je možné nějakým způsobem dobře popsat nebo kvalifikovat výstupy projektů. To je nesmírně důležité, protože pokud bude těžké mm, popsat, jak má ten výsledek vypadat, tak pak bude těžké i provádět kontrolu, zda tedy ten výsledek je takový, jak měl být. Čili měli bychom možná nejprve identifikovat projekty, u kterých jsou ty výsledky jasné a zřetelné a sledovat tyto projekty. Myslím si ale, že v budoucnu tomu eh, tak bude, v blízké budoucnosti. Děkuji. Ještě jednou vás prosím, abyste byli struční, protože musíme přejít k dalším programu, bodům programu. Prosím. Děkuji. Já bych se zeptala co pana Botyčeho, pokud jde o e, spolehlivost těch čísel, která tady máme v celém procesu. U těch zemědělských čísel je například nápadné, že 15% e, členských států má pod 2%, ale e, zbytek členských států přes 2%. To je ten problém. Takže eh, tady dostaneme jenom zelené eh, osvědčení, eh, protože někteří jsou dobří, ale Francie má nějakých 0,1-0,2%, ale u některých zemí je to přes 2%, 2% chybovost. Jak tedy tom, jak, kolik musí být zemí dobrých, abychom neměli celkový problém. Podívejte se na Rumunsko. Tam je eh, zásadní systémový problém a je tam eh, chybovost nějakých 12%. A já nevím, jestli je to vůbec správné číslo, protože ten, ta systémová chyba, to znamená ta eh, neschopnost rozlišit mezi zastavenými a nezastavenými oblastmi, je tak problematická, že prakticky nelze určit, kam to přesně spadá, ty dané problémy. Proto bych se ráda zeptala, na tohleto. A potom eh, se chci zeptat na eh, stažení prostředku. Eh, někdy, my, někdy lituji, že musíme vycházet z takových čísel. Ale teď pokud jde o to stažení prostředku. pokud se podíváme na stránku 82, tak tam máme cel, celkové oprávky 1,277 miliardy euro. Ve eh, štrasburském týdnu eh, jsme dostali eh, od generálního ředitele Ahorna z generálního fondu dopis, kde bylo řečeno, že se rozděluje 1,56 miliardy. Ovšem zatímco vy tady máte 1,277, takže tam je rozdíl 300 milionů. Jak si tedy myslíte, že jsou spolehlivá ta čísla? My jsme eh, letos prosili o to, abychom s komisí vytvořili nové číselné schéma. Jak eh, pokračují práce na tomto? Už je to dva roky v podstatě, kdy eh, o něco takového žádáme. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ty eh, vrácené prostředky, tak tam je problém, protože ty informace, které jsou k dispozici a komise se opravdu eh, ve svém užitnictví eh, snaží poukázat na to, že je tady určitý překryv mezi informacemi mezi členských, ze členských států a informacemi, které má ona. Takže ta otázka těch vratek je opravdu stále problematická. Popravdě řečeno bychom eh, lépe eh, rádi využívali tyto informace, když eh, si tak uvědomíme tu chybovost, ale i je, dělá se to těžko, těžko, když ty informace nejsou tak spolehlivé. Já vám samozřejmě nemůžu říct si přesné důvody toho, co říkáte, ale musíme dělat rozdíly mezi čísly, která jsou, abychom tak řekli, v eh, zásobě, protože eh, z těch eh, zásob se někdy dá brát, že a to je právě ten problém. Já myslím, že došlo ke zlepšení celkového vyučtování. Nicméně dochází i k určitým varováním, že je tady určité riziko překryvu a, a kvalita dat ze členských států eh, je eh, v některých případech podezřelá. Pokud jde o to zemědělství a členské státy a o Rumunsko, tak my neděláme DAS po jednotlivých členských státech. Takže je těžké, abychom se zaměřili na nějaký členský stát. My si vezmeme náhodný vzorek a členské státy nám nejsou všechny zastoupeny vždycky. Takže někdy tam možná je Rumunsko, někdy tam Rumunsko není. Obyčejně ti větší příjemci jsou tam pravidelněji. Takže v zemědělství eh, můžete eh, říkat, že 15 je pod dvěma a 12 možná není. Ale pokud jde o eh, ten finanční objem, který testujeme, tak ten je reprezentativní vzhledem k celkové částce. Takže eh, jsme si docela jistí, nemůžeme si být stoprocentně jistí, ale eh, důvodně, statisticky jsme si jistí, že ty výsledky, které máme, eh, jsou celkově správné. Pokud je o Rumunsko, tak všechno, co k tomu můžu říci, je, že když se podíváte na výroční zprávy generálních ředitelů z jednotlivých generálních ředitelství, tak často zjistíte, že se tam určí problémy a dělají se eh, výjimky v těch prohlášeních o důvěryhodnosti, někdy u Rumunska a někdy i u Bulharska. Takže to vypadá, že jejich systémy jsou opravdu problematické. A já si myslím, že tady musíme postupovat pečlivě, protože eh, v čase eh, předpokládáme, že, nebo časem předpokládáme, že do Rumunská a Bulharska poteče více plateb, a pokud ty systémy už to teď nezvládají, tak ta situace by eh, mohla být potom ještě problematičtější. Takže neměli bychom eh, čekat na to, až nám ten problém naroste. Protože nakonec chceme, aby eh, ty peníze dotekly lidem, které, kteří je potřebují. Nezastavovat je. Takže to by bylo extrémní opatření. Je tedy třeba vynaložit ještě zvláštní stavu na to, aby úřady v těchto zemích měly patřičné zdroje a podporu na to, aby mohly zřídit systémy, které budou schopny absorbovat ty prostředky řádným způsobem. Z našeho pohledu, z toho, co tedy vidíme, by to mohlo být nebezpečné, problematické. Děkuji. Takže bohužel vypršel čas, který jsme na to věnovaný. Ještě tady mám tři žádosti o slovo. Já jsem všechny poprosil, aby byli struční. Takže pan Ody, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka bude pro profesora Boničiho a pak se obrátím na pana komisaře. Pane profesore, pokud je o názor účetního dvora, mohl byste nám říci, pokud je o rok 2008, jestli je to pozitivní DAS anebo negativní? Já tuto otázku kladu, protože my musíme přijmout rozhodnutí, že dáme nebo nedáme absolutorium ve velice odlišném politickém kontextu. minulém roce před námi byly volby, měli jsme různé diskuse, ke kterým se nechci vracet a říkáme, že už máme 12-13 let negativní DAS. A pokud je o účet, tak jsme pochopili, že to je pozitivní DAS, ale pokud je ty další operace, tak tady to tak moc dobře nechápeme a článek 148 smlouvy říká, aby účetní dvor dal stanovisko. A my na základě toho, my jakožto poslanci, máme kontrolovat komisi a máme dát absolutorium či nikoliv. A vy tady dáváte pozitivní dáz, pokud je o administrativní výdaje a pokud je o vzdělávání a pokud je o to ostatní, tak je tady hodnocení o soudržnosti, o zemědělství a tak dále, ale my vlastně nevíme, jestli to je negativní nebo pozitivní dáz. Pokud jde o, pane komisaři, teď eh, a obracím se na vás a také vás vítám, vy jste říkal, že věci se lepší díky účetnímu dvoru a díky vašim kolegům. Já bych řekl, že se také eh, lepší díky i našemu výboru pro kontrolu rozpočtu, protože když vidíme, jaký tlak vyvíjejí poslanci už 12 let, tak si myslím, že také poslanci stojí u těchto zlepšení. A já bych eh, chtěl vás upozornit, že vy jste tady vlastně slíbit eh, cíl DAS bez výhrad. My jsme byli zvyklí ze strany předsedy komise obdržet tedy slib té pozitivní DAS, ale my ty DAS pozitivní a DAS bez výhrad už vlastně nechápeme přesně, co je co, protože když se zveřejní DAS, tak to mínění dnes se vyvíjí podle toho, že veřejná sféra není tak úplně dobře kontrolovaná. Takže myslím si, že ta DAS bez výhrad to je velice ambiciozní cíl, pokud bychom to dosahli výborně, ale pokud je o další veřejnou kontrolu, tak máme často pozitivní DAS, ale vždycky je tam celá řada výhrad. Takže pokud bychom mohli takovouto DAS bez výhrad mít, bylo by to výborné. A pokud bychom mohli mít takové ty mini DAS, kdybyste to dělali vy, vaše útvary, měl by, byl by tady problém nezávislosti, takže pokud ten koncept Minida se vyvine, což by bylo dobré, tak by pak bylo potřeba slyšet i názor e, soudního dvora e, a účetního dvora, pokud je o tyto nástroje. La domanda non è stata breve, è stata lunga. Takže otázka nebyla tak úplně krátká, byla spíše dlouhá, takže já bych chtěl učinit v tomto okamžiku diskuse návrh. Pan eh, musí odejít a já bych tedy chtěl rychle vyslechnout pana Šemetu, pak pana Poničiho a pak bych požádal pana Šometu, jestli by tady ještě mohl zůstat a pak bude otázka paní Andresenone, pana Valče a pak budeme mít už zprávu Kozorino. Well, so I... Dobře, děkuji za slovo. Pokusím se odpovědět stručně. Chci říct, že musíme být ambiciozní a musíme si klást ambiciozní cíle, kterých chceme dosáhnout a vůči kterým eh, tedy se směřujeme. A musíme také připravit určité nástroje, které nám podaří se těmto cílům přiblížit. A ten eh, pozitivní DAS je určitě velice dobrým cílem. DAS bez výhrad je nebo by také byl velmi eh, dobrý cíl, ale možná by bylo dobré, aby se alespoň snížil ten počet těch eh, výhrad, to by také bylo úspěchem. Já sám budu usilovat ve zbytku svého mandátu o to, abychom zde dosáhli pokroku. Děkuji, pane Brniči. Ano, děkuji. Ta otázka byla dlouhá a odpovědět na ní bude asi dost složité. Já se pokusím tedy v tom času, který jste mi dali. Před 12 lety Eh, byl odebrán eh, vzorek z celého rozpočtu. A tehdy bylo asi jednodušší hovořit o eh, kladném nebo záporném DASu, ale dnes jsme se posunuli k jinému mechanismu. Máme zde tedy agregovaný rozpočet a máme zde tedy stanovisko, které vychází také ze zemědělství a ze soudržnosti. Takže pokud chceme mluvit pouze o DASu, který je pozitivní nebo negativní, tak to si myslím, že to už je trochu zastaralý koncept. Navrhuji, abychom hovořili eh, nyní už podrobněji, protože zde máme vlastně již podrobnější eh, klasifikaci a musíme také brát v úvahu i všechny změny, které eh, nastaly. V některých oblastech se nám tedy dařilo lépe, ale v jiných zase hůře. Když jsem začal pracovat před 6 lety u účetního dvora, tak se téměř považovalo za nemožné, že by nakonec zemědělství bylo ohodnoceno zelenou barvou a teď se nám to podařilo. Měli bychom přemýšlet o vývoji, o vývoji různých cest a o tom, jak tedy dosáhnout pokroku. Pokud očekáváte, že chcete, chcete tedy eh, buď pouze pozitivní nebo negativní, tak jste měli celou tu, eh, celý ten postup o udělení absolutoria zrušit. Myslím, že to je i celý mezinárodní eh, trend, že to je tendence na celém světě v těch kontrolních institucích, že tedy zde není nějaký jedno, jedno, jednoznačný rozsudek, jako dělá soudce, že to je dobré nebo, ne, nebo špatné. Prostě musí se rozlišovat. Cozzolino deve partire e ha chiesto la cortesia al presidente appunto. Vzhledem k tomu, že pan Kozolino musí odejít a vzhledem k tomu, že požádal o slovo, tak já bych chtěl požádat panu Šemet, pana Šemetu, jestli by mohl zůstat ještě v sále, protože určitě budou otázky od paní Andriensenové a od pana Balčise. Nyní tedy dáme slovo panu Kozolinovi, aby pohovořil o bodu ochrana finančních zájmů společenství, boj proti podvodům, výroční zpráva za rok 2008 a já také zároveň vítám pana Kalase, pana komisaře. Děkuji. Eh, já se velice omlouvám. Je tady celá řada neočekovaných událostí, že tedy nemohu zůstat až do konce. Ten návrh zprávy, který jsem předložil ohledně větší odpovědnosti členských států, aby se eh, vytipovali eh, podvody a různé další problémy. Eh, to všechno je velice důležité, aby byla větší transparentnost ohledně diskuse, jak tedy eh, nastavit finanční nástroje v členských státech a ve třetích zemích. Je potřeba mít správní postupy, které samozřejmě zlepší kvalitu a dopad jednotlivých postupů. Zpráva bere v úvahu jednotlivé Informace, které se objevily při jednáních s Olafem a s účetním dvorem a potom zpravodové, jak zpravodaj, tak i stínový zpravodaj, máme společné stanovisko, že je potřeba bojovat proti korupci, aby veřejné zakázky byly mnohem transparentnější. Východisko je, jak víte, je snižování finančních eh, dopadů a různých nedostatků v tomto odvětví eh, a také i předstupních fondů. Samozřejmě ty e, jednotlivé částky neukazují přesně, kde je ta situace nejvíce naléhavá a kde je potřeba větší kontroly. Je potřeba se rovněž podívat i na to, jaký je skutečný dopad těchto problémů v jednotlivých odvětvích a v jednotlivých členských státech. Pokud jde o vlastní zdroje, zejména pokud jde o DPH, tady je třeba zlepšit kvalitu statistických informací dodávaných jednotlivými členskými státy. A to, co je zcela důležité, je otázka správní spolupráce, zejména v daňové oblasti. Návrh směrnice Rady, jež byla předložena komisí, je určitým krokem ku předu ale zcela určitě je nezbytné mnohem efektivněji pracovat tak, aby se zvýšila spolupráce členských států. Je rovněž potřeba se podívat na vztah mezi náklady, které nesou členské státy a také, jaký je tedy ten podíl kvot určených pro tyto administrativní výdaje. Pokud je o zemědělské výdaje, zde došlo poklesu o 34 nesrovnalostí ve vztahu k roku 2007. To je pozitivní signál, ale zároveň je třeba říci, že to je způsobeno zejména zavedením vyššího Prahu, pokud je o sdělování těchto nesrovnalostí. Stejně tak v tomto oboru vidíme, že se objevuje v několika státech eh, Eh, vlastně informování o nesrovnalostech je potřeba, aby bylo mnohem efektivněji eh, prosazována směrnice a také i nařízení 1975-2006. Pokud jde o strukturální opatření, tak zde konstatujeme snížení o 27 nesrovnalostí a je potřeba říci, že ještě zde kritický prvek v některých členských státech, ale je třeba zároveň říci, že to je kapitola výdajů, jež podlehá velice striktnímu, striktním předpisům a je to velice komplikované a komplexní eh, vlastně oblast je potřeba, aby účetní dvůr to také vzal v úvahu. Kvantitativní eh, informace a je třeba zajistit lepší využívání výdajů a je třeba lépe také porovnávat jak kvalitu a kvantitu. Pokud je tedy o tato strukturální výdaje, musíme si klást otázku, jak lépe spolupracovat, nebo respektive co dělat s tím, když členské státy nespolupracují při oznamování nesrovnalostí a úprav. Pokud je o ty korektivní nástroje 2000-2006, tady jsou určité problémy s informováním. Proto komise eh, připravila společnou strategii prevence podvodů, to je velice pozitivní a děláme to ve spolupráci s OLAFem. Je to velice důležitý signál a čekáme tedy také příslušné výsledky. Pokud jde o předstupní fondy, i zde je velký problém, pokud jde o e, míru nesrovnalostí v jednotlivých členských státech, který se to týká, bude potřeba posilit administrativní kapacitu, pokud jde o zprávu fondu Evropské unie, je třeba e, odstranit existující sítě či e, střed zájmu, je třeba zlepšit dohled, transparentnost, pokud je o zadávání veřejných zakázek na centrální, regionální i místní úrovni. A pokud je o přímé výdaje, pokud je o externí pomoc, to je velice e, závažná oblast, kde je celá řada nesrovností a podvodů a proto je potřeba, aby komise věnovala těmto problémům velkou pozornost, zejména pokud je o dvojí financování projektů. Samozřejmě konstatujeme pokrok, kterýho bylo dosaženo, pokud je o integrovanou vnitřní kontrolu, zejména pokud je o sdělení o přijatelná rizika. Eh, v tomto ohledu žádáme, aby každoroční eh, zpráva předložená členskými státy komisi byla dělána na základě solidnějšího eh, právního základu, protože nemáme kvalitativní analýzu ze strany všech členských států a je opravdu nezbytné, abychom mohli E, vlastně definovat situaci OLAFu, e, který musí mít více pracovníků, věč, vyšší kvalitu e, práce a musí být lepší spolupráce mezi OLAFem a mezi jednotlivými interními audity komise při zahajování šetření a také při monitorování doporučení, jež byla předložena. Je třeba mít tedy efektivnější kontrolu a proto je potřeba mít politiku de minimis jež by umožnila, abychom mohli lépe programovat šetření, abychom mohli zlepšit spolupráci mezi OLAFem a jednotlivými soudními orgány členských států. A proto je potřeba zlepšit spolupráci na úrovni členských států a OLAFu. Toto také vlastně navrhujeme v naší zprávě, zejména s skrze pozměňovací návrhy, které předkládáme společně s kolegy. To je, aby OLAF připravil jednotlivé informace k členským státům a aby ty jednotlivé členské státy byly monitorovány a sledováno, jak bojují proti nesrovnalostem, jak využívají komunitární zdroje a tak dále. A rovněž je třeba, aby byla kontrola kvality přímo prováděných kontrol na místě. Je třeba, aby byla větší eh, jednotnost těchto kontrol prováděných v členských státech. To by byl takový první krok, abychom mohli definovat skutečnou strategii, pokud je o ochranu finančních zájmů a dále by to bylo potřeba doplnit eh, víceletým akčním plánem. Eh, uzavřu tím, že zdůrazním, pokud chceme seriózním způsobem a efektivně přispět k rozpravě reformy finančních zájmů Evropské unie a pokud chceme, aby nedocházelo rozptilování informací o nesrovnalostech z minulosti, tak to eh, někdy spochybňuje i funkčnost základních nástrojů, jako například politika soudržnosti nebo politika pomoci rozvoji. Je třeba tedy této souvislosti skonstatovat, že jsou zde určitá omezení, jež máme, pokud jde o finanční kontrolu na úrovni EU a je třeba eh, zlepšovat efektivnost a finanční transparentnost. Děkuji vám, pane Gozolino, děkuji vám také za syntetické předložení zprávy. Tu zprávu mají všichni před sebou a než tedy zahájíme diskuzi o zprávě Kozolino, vrátíme se ještě k panu eh, komisaři Šemetovi a dám slovo paní Andreasovenu. Děkuji. Chtěla bych se zeptat nejprve pana Boničeho. Začal jste hovořit o tom, že eh, tedy musíme rozlišovat mezi tím, zda je něco tedy um, řádné a zda to není řádné. Hmm. Nebo hovoří se tedy o tom, aby, ta, aby ty informace byly pravdivé a řádné. V odstavci 8 své zprávy hovoříte o tom, že dochází k nedostatkům v účetních systémech, které tedy pak spochybňují kvalitu informací některých generálních ředitelství. Pak mám ještě otázku na pana Šemetu. Když jste odpovídal na otázku, která se týká spolehlivosti účtů, tak jste hovořil o určitých úspěších a jako příklad takového úspěchu jste hovořil o vytvoření uh, um, sítě uh, účetních osob. Já si nemyslím, že to je úspěch. Já si myslím, že to je pouze určitá fáze, určitý krok, protože úspěch by byl, pokud by do, došlo ke zlepšení informovanosti. A stejně tak, když jste hovořil o spolehlivosti účtu, tak jste hovořil o tom, že hlavní účetní osoby e, ověřovaly systémy Relexu, a my jsme včera slyšeli, že tam je velký objem pochybení v této oblasti. Jak je to tedy možné? Po deseti letech, kdy začala administrativní reforma, se tedy nedokázaly tyto systémy relaxu zlepšit. Co se týče priority, která má eh, se zaměřit na přijatelné riziko chybovosti, tak se trošku obávám, že zde se nejprve komise chtěla, aby to riziko bylo nulové a nyní už stanovuje, že určité riziko tam může být. Takže já si myslím, že trošku snižujeme naše cíle a nevím, zda to také bude mít kladný vliv na naše daňové poplatníky. Do, do, mohli byste to vysvětlit, proč tedy takhle snižujeme ta svá kritéria? A prosím, buďte struční, protože už jsme přesáhli čas, který máme k dispozici. Teď už bychom měli diskutovat tedy o zprávě Kozorino, takže prosím, máte slovo na odpověď. Ano, já se pokusím tedy být stručný. Celkový, celkové to stanovisko je tedy uh, bez výhrad. A e, ve výboru našeho účetního dvora jsme o tom hovořili, já sám jsem předsedal, a hovořili jsme tedy o tom, jaký pojem použít, zda tedy true and fair. A podle mezinárodních pravidel, my se domníváme, že ta slova true a fair jsou, uh, jsou tedy na stejné úrovni. Nevím, jak, jaký na to máte názor, ale já si myslím, že tady v tom není žádný problém, když použijeme trochu jiné slovo. Uh, Příští rok se tedy asi zeptáme poslanců, jaký pojem máme použít do té zprávy. Děkuji, prosím. I will be also very, very brief. Já také budu reagovat stručně. Za prvé, co se týče uh, spojení účetních osob, tak si myslím, že ta síť je velice dobrým úspěchem, protože se nám tedy podařilo eh, vytvořit síť eh, účetních osob, účetních korespondentů a také jsme pro účetní osoby vypracovali zvláštní školicí program, aby se také zlepšila kultura eh, nebo aby se, aby se zlepšila kvalita Ehm, také zavedení toho akruálního účetnictví změnilo samo o sobě tu kulturu, je to nový přístup a musíme dále pokračovat v dalším eh, školení a odborném školení našich eh, eh, účetních a ta síť je právě jedním z nástrojů, jak to, jak to provádět. Další otázka se týkala relaxu. Musím na to říci, že je to pravda, že hlavní účetní osoba došla k závěru, že ty systémy tedy nelze považovat, eh, nebo že, že, ta, že to ověření tedy dopadlo tak, jak jste hovořila, ale zároveň oni řekli, že jsme se v některých oblastech zlepšili, ale eh, že jsou tady tedy některé oblasti, kde ještě stále je prostor pro zlepšení. Ale i v těchto oblastech eh, je stále ta chybovost pod hranicí těch eh, závažných chyb. Já doufám, že se nám v dalších letech podaří ještě zlepšit ty, účetní systémy relaxu i nadále. Děkuji, pane, pan Čerisi. Ačiū pirmininkė. Pagal pateiktus duomenis e, energetikos ir transporto. Děkuji za slovo. E, podle údajů, které se týkají energetiky a dopravy, tak tam je míra chybovosti 5 Souhlasíte s tím, že je nutné provést nebo iniciovat revizi postupů, které jsou velmi složité? Jsou to postupy, které se týkají přidělování prostředků a jejich vynakládání? A za druhé, když hovoříte o neoprávněně vyplacených platbách, tak si myslím, že ty informace by měly být, eh, měly by se zveřejňovat, protože naše osoby, eh, protože ehm, občané Evropské unie se zajímají o to a myslím si, že tyto informace se do některých zemí nebo k některým lidem nedostanou. Možná by poté, co ty audity proběhnou, se měly ty informace a ty závěry zveřejnit. Mohlo by se. Eh, a co se týče budoucnosti, my se snažíme vám také pomáhat, ale myslím si, že i veřejnost by mohla se snažit tedy k tomu, eh, o to, aby nedocházelo k té chybovosti. Eh, no a já se také tady pokusím odpovědět stručně. Já mám jiné údaje. Jste se hovoří o tom, že tady doprava a energetika, tam je ta chybovost 2 až 5 takže nejsme úplně u té horní hranice. Je to oblast, kde také došlo ke zlepšení v průběhu doby. Snížila se chybovost, je tady, je tady nižší chybovost než v minulosti, ale je pravda, že se nám ne, nepodařilo tedy dosáhnout té maximální hranice 2% chybovosti. Jsou zde určitě také oblasti, které by mohly těžit z zjednodušení těch postupů. Eh, je pravda, že jsou zde často některé předpisy, které jsou příliš spletité. Děkuji. Eh, so I, I could be very brief eh, on... A já také se ještě vyjádřím, co se týče energetiky a dopravy pokusím se stručně. Když jsem hovořil o zjednodušování, tak to zjednodušování se nema, ne, netýká pouze soudržnosti a strukturálních fondů, ale také oblasti energetiky a dopravy. I tyto oblasti budou zahrnuty v, tom, v té snaze o zjednodušení finančních předpisů protože finanční nařízení jako takové je průřezové. A pak máme tady ještě právní předpisy, které se týkají jednotlivých oblastí. A e, někdy je to trochu těžké e, vzít v úvahu také ještě všechny e, pozměněné verze právních předpisů, ale toto pozměněné finanční nařízení se bude týkat všech sektorů, které tam spadají. Ještě zde byla otázka, která se týkala nesrovnalostí. Souhlasím s vámi, že je zapotřebí e, větší transparentnosti. Nyní používáme e, tedy metodu, kdy zveřejníme ty výjimky, aby e, se nad sebou zamysleli. Máme seznam zemí, která ne, které neplní všechny požadavky a podmínky finančního nařízení. Takže to je metoda, kterou používáme, metoda blame and shame. A co se týče roku 2008, tak také jsme vypracovali seznam zemí, které nesplnily všechna pravidla. Nicméně souhlasím s vámi, že i v této oblasti eh, zlepšování průhlednosti můžeme Mm, ještě udělat více. Děkuji, 30 sekund, ne více. Eh, já bych akorát řekla, a nechci odpovědět, že eh, je třeba eh, brát vážně právní názor parlamentu. Každý den, který proběhne, ohrožuje Eh, vážnost eh, Olafu, až se bude někdo něco, něco řešit za dva roky před eh, soudním dvorem, tak už se nikdo nebude ptát, kdo zrovna byl komisařem. Takže prosím, berte to vážně. Komisario Callas sulla relazione Cozzolino, ringrazio il commissario Děkuji, nyní dáme slovo panu komisaři Kallasovi, aby odpověděl ke zprávě Kozolino. Mr. Chairman, Vážený pane eh, předsedo, eh, vážený pane zpravodaj, vážení poslanci a poslankyně rozpočtového výboru. Děkuji vám, eh, děkuji vám za to, že parlament trval na ochraně finančních zájmů evropských institucí a, na tom, aby e, byla opravdu mezi jednou z našich velkých priorit. E, jsme rádi, že parlament e, v závislosti na zprávě OLAFu a komise jednou za rok vydává usnesení k této záležitosti. Děkuji vám i za ta kritická slova, která byla o zlepšení přesnosti té zprávy. Jsem velice rád, že by se měl zlepšit ten integrovaný rámec kontrol a řízení programů v jednotlivých oblastech v širším kontextu absolutoria. Mohu s vámi souhlasit s tím, že je třeba zefektivnit takzvanou zprávou PIF, reakce institucí a parlamentu na tuto zprávu je e, velice důležitá a mm, přináší prostor pro e, naše e, zlepšování. Také velice pozitivně vnímám spolupráci mezi OLAFem a dalšími službami komise při vyšetřování a prevenci podvodů například v oblasti strukturálních fondů. Děkuji také Evropskému parlamentu za trvalou podporu eh, při eh, podporování členských států v tom, aby plnili eh, své povinnosti. Byli jsme svědky spolupráce členských států. A samozřejmě dalo by se toho udělat ještě více a já bych s vámi souhlasil, pokud je o ta jména, která jste černou barvu uvedl ve své zprávě. Článek 376, eh, pardon, 25 smlouvy vyzývá komisi a členské státy, aby koordinovali svoji reakci a och, to na ochranu eh, rozpočtu EU a eh, v, při potírání podvodu. Ochrana finančních zájmů Evropské unie je věcí společné odpovědnosti členských států a komise. To znamená, že komise a členské státy společně eh, vytvářejí zprávu o ochraně finančních zájmů Unie. Ta zpráva poskytuje zejména statistický pohled na eh, jednotlivé případy eh, podvodů a dalších nesrovnalostí. Statistiky předložená podle článku, tedy podle stran, ve zprávě podle článku 325 obsahují z čísla členských států souhrnu. Také jsou tam statistiky o výdajích eh, eh, obhospodařovaných komisích. Tyto statistiky jsou obyčejně velice zajímavé pro veřejnost i pro tisk a ta zpráva je jedna z mála čísel srovnatelných k eh, úrovni podvodů. A tuto statistiku je tedy třeba číst velmi pečlivě. Ta zpráva se nezabývá konkrétními případy eh, eh, podvodů, ale eh, zabývá se systémem dohledu. A podezření z podvodu není nic, co by potvrdil účetní dvor. Takže pokud jde o naznačené částky, orientační částky, tak ty jsou opravdu orientační. Jedině po ukončení právního řízení lze podvody přesně vyčíslit Takhle jsem chtěl zarámovat tu eh, debatu o eh, této eh, zprávě a musím říct, že v posledních pěti letech jsme se pokusili ten obrázek tak trochu vyjasnit, i když stále zůstává velice složitý. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Velice děkuji. A nyní slovo dáváme panu Smithovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady náhradníkem a, a jsem stínovým zpravodajem pro zprávu pana Kozolína a jsem velice vděčný za zprávu, kterou, za práci, kterou odvedl a děkuji za slova i panu komisaři. Rád bych eh, začal eh, v reakcí na to, co říkala paní Andréze. Já když vás někdy poslouchám, tak eh, mám, co kritizujete ve své práci. A to je správně, to musíte dělat. Potřebujeme lidi, kteří pořád něco kritizují, ale nemohla byste někdy aspoň když dojde k nějakému eh, zlepšení, nemohla byste to také připustit? Nemohla by ta vaše kritika být Nemohla by být od srdce, kdybyste tohle to dělal. Já jsem, čtu vaši, eh, vaše knihy, eh, vím, co děláte a myslím si, že potřebujeme kolegy, jako jste vy. A, ale někdy byste aspoň že eh, říct, že sklenice je eh, z poloviny plná a ne jenom z poloviny prázdná, ale to je jenom tak na okraj. Samozřejmě podvody jsou velice závažnou formou trestné činnosti, zejména když jde o veřejné prostředky a jak politici, tak správci veřejné kasy jsou uh, uh, důležitým nástrojem eh, k odhalování nesrovnalostí. Jakékoliv eh, zneužívání eh, prostředků EU je nepřijatelné a je třeba uplatňovat nulovou toleranci. Samozřejmě, abychom to překonali, tak potřebujeme posílit snahy o vyšší transparentnost v rámci EU a o tom také hovoříte. Jeden krok je přesně uznání toho, že eh, zemědělské dotace by měly být eh, transparentní do posledního eura. Je třeba eh, zpřísnit kontrolu těchto prostředků. Jak říkáte a jak pan komisař uznává, tak každé zneužité euro je vlastně ukradené lidu. Já bych ve Švédsku řekl, že každá koruna zneužitá je ukradená. Musíme eh, komunikovat a zapkročit proti eh, podvodu. Musíme jednat při eh, sebemenším podezření ze srovnalostí. Musíme se zaměřit na strukturální zlepšení, která jsou nezbytná k došetření těch nesrovnalostí. Ale to se tady pokoušíme. A pokud nikdo nic jiného hezkého neřekne komisi, tak já to můžu udělat. Já si myslím, že pan komisař byl velice dobrý zejména když se podíváte, odkud eh, vycházel. A většina členských států nedělá svoji práci. I v naší eh, zemi jsou určité problémy. Myslím si, že je třeba udělat eh, všechno možné pro to, aby se na ty problémy poukázalo a potom se to probere a potom přijde náprava, chyb. A potom přijdete vy, paní Andrása. E, nesmíme opakovat ty stejné chyby a byli jsme svědky zlepšování. A další e, věc, pane předsedo. Já si myslím, že je nesmírně důležité e, vzít na vědomí zprávu ve zprávě o přestupních prostředcích. U nás ve švédském rozhlase před několika týdny Někteří reportéři říkali, že ty předstupní prostředky pro Turecko, a tady se hovoří o Turecku, se eh, do značné míry eh, zneužívají, že netečou na správná místa a některé ty menšiny je nedostávají. A možná, že to je velký problém jenom pro Turecko, ale, ale já bych řekl, že i pro Evropskou unii. A v této oblasti společně s eh, Jornem Famem, kolegem, kolegou ze sociální demokracie, jsme zaslali dopis eh, Oli Murianovi, takže aby eh, doufejme v posledních dnech v úřadu zareagoval. Já doufám, pane Kalasi, že jste dostal ten dopis v kopii, protože si myslím, že to je důležité. Povinnost eh, zveřejnit, jak jsou rozdělené podpůrné prostředky, by měla být rozšířena pokud jsou eh, nějaké podpůrné systémy, tak musíme vědět eh, ve všech členských státech, eh, jak se prostředky používají. A také potřebujeme anonymní udavače i ve veřejném sektoru. To je, myslím, velice důležité. A, a poslední poznámka, pane zpravodaji a pane komisaři. E, v e, bodu 5.2 na stránce 27 o zemědělství hovoříte o mechanismu automatického zúčtování. To znamená článek 32 e, nařízení rady. Dalo by se to uplatňovat nějak přísněji? Protože myslím si, že plenoví poplatníci po celé Evropě možná eh, chápou, že s některými těmi prostředky jsou problémy, zejména v některých zemích, ale nemyslím si, že by mohli eh, dlouhodobě tolerovat, eh, že neděláme dost pro to, abychom ty peníze získali zpátky. A proto bych se zeptal pravodaje i pana komisaře, jestli tenhle článek a celý ten systém by se nedal použít nějakým příznějším způsobem. Děkuji vám. Myslím si, že pane zpravodaj jste odvedl dobrý kus práce. Paní Gressler. Agovi. Thank you. Mm, děkuji. Já také začnu hovořit o tom, že ta zpráva je dobrá a jsem velice ráda, že jsem mohla spolupracovat s panem Kotolínem. My jsme se již sami spolu sešli a o té zprávě jsme hovořili. Myslím, že je důležité podívat se na jednu věc. Je důležité hovořit o veřejných zakázkách, protože to je oblast, kde je největší náchylnost k různým podvodům, k různým nesrovnalostem nebo ke korupci. Také zde bylo e, navrženo e, mít zvláštní jednotný systém pro veřejné zakázky, také mít jednotné podmínky pro veřejné zakázky a kritéria, na základě kterých budou ty veřejné zakázky nebo ty veřejná výběrová řízení hodnocena. A také ještě v této oblasti je nutné přeskoumat rozhodnutí na celostátní úrovni a zajistit průhlednost a také odpovědnost eh, za veřejné finance. Také je nutné eh, přijmout vnitřní kontrolní systémy, které se budou eh, týkat provádění programů. Pokud chceme předcházet podvodům, tak je nutné dávat důraz na transparentnost, Příjemci prostředků Evropské unie musí eh, všechny informace zveřejňovat. Tyto informace prostě musí být veřejné. Eh, Evropská unie nyní zveřejnila seznam příjemců eh, za fondy ECF, e to je asi 32%, ale ostatní příjemci nejsou vždy zveřejňováni stejným způsobem. Takže máme zde na Máme zde vlastně různý přístup. Pokud chcete získat informace o příjemcích, tak nevždy se je dozvíte. Je nutné zvýšit průhlednost těchto právních uspořádání a také zavést takový systém, v němž budou zveřejněni všichni příjemci na stejném místě, třeba na jedné internetové stránce a chtěla bych apelovat na komisi, aby učinila tyto změny. Členské státy také budou muset zasílat informace, které budou správné, které budou řádné a mohly by je posílat právě i na tuto, na tuto třeba dedikovanou internetovou stránku. Také bych chtěla apelovat komisi, aby provedla revizi systému sdíleného řízení a informovala Evropský parlament o výsledku v rámci nějaké zprávy. A co se týče ještě e, řízení evropských fondů, včetně těch, které jsou eh, řízeny stíleně, tak je zde z, hlavně problém v zemědělství a v soudržnosti, takže možná by bylo dobré mít zde centrálnější systém, včetně centrální databáze, kde by byly všechny informace o jednotlivých členských státech. Také chci lepší vazbu mezi podvody a e, korupcí, nebo chci tedy větší rozlišení, respektive ano, chci větší vazbu, protože velice často podvody a korupce používají stejné prostředky a stejné způsoby. Ehm, v prosinci vydal Eurobarometr zprávu, podle kterého 78% euroobčanů souhlasí s tím, že korupce je mm, velkým problémem v jejich, země, v jejich zemi a 76% euroobčanů souhlasilo, s tím, že dochází ke korupci v evropských institucích, podle Eurobarometru. Pokud chceme bojovat s korupcí, a mm, která se týká finančních podvodů při čerpání evropských fondů, tak já navrhuji více opatření, která se mají týkat sankcí, odrazujících sankcí, konfiskace majetku, eh, také by se to mělo týkat prevence praní špinavých peněz, správného vybírání daní. Také by měla být zvláštní pravidla, která se týkají politicky exponovaných osob. A také bychom zde měli učinit jasný odkaz na stokholmský program, protože tam je zvláštní kapitola, která se týká eh, ekonomiky a mm, tedy boje s korupcí a která také nabízí konkrétní opatření, jak bojovat s korupcí v členských státech, zejména co se týče finanční kontroly a zadávání veřejných zakázek. Chceme-li posílit boj s hospodářskou kriminalitou, tak musíme apelovat na členské státy, aby plně prováděly příslušné nástroje Evropského společenství, které zatím nejsou řádně nebo plně prováděny. Dejme, dejme tomu mohu uvést příklad umluvy o vzájemné asistenci, která se týká bankovních transakcí. Dále zde máme také domluvu, která se týkají e, zabavování majetku anebo finančních e, pokut, finančních sankcí. Rovněž apeluji komisi, aby připravila návrh, který se bude týkat vzájemného nebo informování o zákazu některých činností. Zejména by se to mělo týkat eh, tedy toho, aby eh, osoby, které byly obviněné z různé korupce, nemohly fungovat jako hlavní účetní. Mám ještě některé další ehm, návrhy, ale nechci hovořit příliš podrobně. Co se týče boje s korupcí, tak bychom také měli se zaměřit na otázku daňových rájů a možná bychom měli zakázat, aby se firmy, které sídlí v daňových rájích, eh, eh, aby spolupracovaly s firmami, které jsou usazené v Evropském unii. Leda, že by tedy eh, měly určité konkrétní smlouvy s Evropskou unii. Ještě také apeluji na radu, aby zlepšila dohodu Lichtensteinském, pardon, dohodu s Lichtensteinském. A také apeluji na radu, aby eh, tedy zde bylo, eh, aby zde také bylo vyjednávání s Andorou, Monakem, San Marinem a Švýcarskem. Olaf by měl vyjednávat eh, o dohodě která se týká výměny informací o podvodech a o daňových e, záležitostech, o daňových únicích. A nakonec e, ještě navrhuji něco písemně a to, že by měla, že by měla být zahájena e, postup, která se týká směrnice ochrany finančních zájmů společností. Rada ji v roce 2002 zablokovala a měli bychom také Eh, tedy postoupit eh, s tímto, eh, s touto právní legislativou, která se týká ochrany finančních zájmů společností, z Evropského společenství. A také ještě chci poděkovat zpravodaji za skupinu EPP za tuto zprávu. Velice děkuji, paní Andreasen. Thank you, Chairman. Well, as... Dělu, děkuji. Pan Schmidt eh, tedy eh, mě veřejně zde na mě eh, řekl komentář, takže já bych se na to chtěla, chtěla bych na to reagovat. Myslí, my musíte vzít v úvahu, že já to dělám kvůli evropským daňovým poplatníkům. Také chci ještě reagovat na to, co řekl pan Boniči na otázku pana Odeho. Řekl jste, že mezi negativním a pozitivním nebo mezi pozitivním a negativním se musíme e, zaměřit na to, že mezi tím tedy došlo k vývoji. Ale já chci říci, že daňoví poplatníci nejsou spokojeni s tím, že došlo k určitému pozitivnímu vývoji. Oni prostě chtějí, aby jejich peníze byly vynakládány řádně. Je nezajímá e, pozitivního vývoje. Oni prostě chtějí, aby ty peníze byly dobře vynaloženy. A pane Šmité, to je moje práce. Já eh, musím kontrolovat komisi, aby všechny peníze vynakládala správným způsobem. A ještě chci reagovat na pana Kalase. Já jsem se předtím ptala na jednu otázku pana Šemety a chci na to ještě reagovat. Komise Prody, eh, pana Prodyho hovořila o tom, že, bude, že nebude tolerovat žádná pochybení. Vy jste také hovoříte už tedy, nebo mm, předtím se hovořilo o nulové, o nulové toleranci a nyní se to tedy snížilo, nyní se to zmírnilo. Děkuji. Takže řečníci už vystoupili. Já chci mít jednu připomínku. Jsou tady ještě i Stínoví zpravodové, pak může reagovat pan Kalas. Já osobně chci říct, že mám pocit, že eh, počet podvodů nepoklesl. Naopak, že je tady problém schopnosti členských států, eh, jak na to reagovat jednotlivě a konkrétně. A Olaf právě musí všechny tyto podvody postihnout a vymezit. Takže já chci vědět, zda souhlasíme s komise i my, že skrze kontrolu veřejných výdajů můžeme eh, zjistit ty nejzávažnější způsoby korupce členských států, kde obrovské zdroje veřejných instancí jsou lákadlem pro korupci, mafii a další. To jsou věci, které jsou prostě skutečností. A já nejsem spokojený, že v úterý mi odpověděl generální tajemník komise, který na tyto mé úvahy řekl, že rozlišuje nesrovnalosti a podvod, tak jak se tomu dělá na univerzitě. My samozřejmě víme, že je rozdíl mezi podvodem a nesrovnalostí, protože to je zážitost účetního dvora a samozřejmě také se musí tím zabývat i náš výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale to už je trošku něco jiného. Pane Kalasi, vy samozřejmě toto nemáte v portfoliu už, ale můžete to navrhnout vašemu nástupci, že kromě e, toho, že zveřejníme členské státy, které pravidelně narušují a porušují jednotlivé legislativní akty Evropské unie a které dělají závažné chyby, tak se táži, co vy jakožto komise uděláte vůči těmto členským státům. To je jedna otázka. Druhá otázka, už jsme o tom hovořili předevčírem, pokud je o Galileo a e, s panem komisařem Tažanem. Eh, hovořilo se tady zde i dnes vlastně o problematice veřejných zakázek a o tom, co je s tím spojeno. A samozřejmě i také účetní dvůr v této souvislosti připomíná, že zde je ještě celá řada takových nejasných, nevyjasněných oblastí, že jsou zde problémy, pokud jde o transparentnost. Takže to základní, na co bychom se měli do budoucna soustředit, je umožnit Olafu, aby mohl pracovat naprosto nezávisle, ale také mnohem efektivněji oproti minulosti. A právě tedy pokud jde o zprávu evropských fondů, o hypotézy korupce, což není zanedbatelné, a pak také problém organizovaného zločinu který samozřejmě může právě eh, Eh, prát špinavé peníze, jak to tady bylo připomeno kolegyní. Tak paní Gressler. Pane předsedo, já jsem nevěděla, eh, že tyhle eh, debaty budeme spojovat, takže teď bych chtěla prohovořit ještě něco k tomu absolutoru 2008 a vrátit se tedy k tomu tématu, protože pan komisař není ten, kdo zodpovídá za OLAF v tuto chvíli. tak eh, pan komisař bude hovořit o Kozolinově zprávě a potom se vrátíme k roku 2008. Takže teď hovoříme jenom o Kozolinově zprávě. Prego, se vuole rispondere alle sollecitazioni degli onorevoli. Prosím, jestli chcete odpovědět na otázky, které vám položili poslanci. Just some, some points, uh, which were No, já tedy se vyjádřím pouze k několika věcem, které jste eh, tedy, mm, na které se ptali členové tohoto výboru. Za prvé, hovoří se o nulové toleranci k podvodům a to je bezpochybné. Každý případ podvodu musí být vyřešen a každé podezření z podvodu musí být vyšetřené, ale takhle to už je, takhle to děláme a zůstane to tak. Otázkou jsou ty takzvané nesrovnalosti. Zde je tedy otázka, zda máme hovořit o určité přijatelném riziku chybovosti a právě proto zde nyní hovoříme. Eh, zda to tak máme udělat eh, a pro rok 2010 tedy chystáme první zhodnocení. Pak zde byla otázka na energeti- eh, pardon, to zhodnocení bude v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství a rozvoje venkova. V roce 2010 komise vypracuje posouzení administrativních výdajů a uvidíme tedy, jak to bude vypadat s, těmi, s, tím, s tou rizikovostí. Chci zdůraznit, že většina těch nesrovnalostí nejsou podvody, je to pouze problém nedostatku informací nebo časové spoždění a samozřejmě, že tím se také může zastírat nějaká kriminální činnost, ale většinou eh, dojde k tomu, že tedy ty dokumenty se najdou a že ty informace mohou být zkontrolovány. A nakonec eh, se to, eh, ty nesrovnalosti se nakonec mohou vyřešit. Důležitá je však spolupráce mezi členskými státy a tam došlo k obrovské změně. V roce 2004 to vypadalo tak, že Olaf eh, vůbec nedostával žádné reakce na, dopi- na dopisy, které zasílal členským státům. A když Olaf zahájil nějaké vyšetřování, tak velice často na to členské státy vůbec nereagovaly a pokud Olaf zadal to vyšetřování do, nějakého, do nějaké země, tak se ani nedozvěděli, jak to dopadlo. Nyní je té klauzule eh, vzájemné odpovědnosti a evropské instituce mají také mnohem větší pravomoci. Také jste zde hovořili o pravidlu 50-50. To je určitou inovací a v členských státech tedy není příliš populární, ale velkým způsobem zvýšilo uh, Eh, aktivitu, které, aktivity, které se snaží tedy získat zpět ty neoprávněně vyplacené prostředky a také je zde tedy větší snaha eh, vynaložit prostředky řádně. Komise by samozřejmě chtěla získat zpět všech 100% těch prostředků, ale zatím eh, to tedy, zatím ten systém tak to probíhá. Díváme se, jak to funguje a zda je bude možné ještě zlepšit. Paní Makovej poukázala na otázku transparentnosti. Já si vzpomínám se slzou v oku na, roku, na rok 2004, kdy eh, tato otázka padla na kandidáta na komisaře na tuto pozici. Byla tam eh, tato otázka a v té době se ukázalo, že pouze dvě země zveřejňují seznam příjemců. Nyní od roku 2006 je to povinné a já si myslím, že toto je obrovská změna v tom systému zprávy. Od roku 2006 mají členské státy povinnost, pardon, od roku 2009 nyní členské státy musí zveřejňovat všechny informace o konečných příjemcích. Je tedy ještě otázka, jakým způsobem se ty informace zveřejňují, Eh, jaké to jsou ty internetové stránky, ale myslím si, že se můžete jaksi proklikat přes ty naše internetové stránky na stránky členských států a ty informace tam najít. Ten systém se ještě bude muset upravit, aby dokázal reagovat na všechny potřeby, ale co se týče průhledného eh, zveřejňování konečných příjemců, tak to již existuje a to byla skutečně velká změna. Paní Makovej se také ptala na umluvy, které jsou zatím zablokovány. Myslím, že snad nyní nová Lisabonská smlouva nám dá možnosti, jak s těmito umluvami pokročit. A pak se ještě ptáte, zda se Olaf účastní jednání. Ano, my se účastníme aktivně vyjednávání s Lichtensteinskem, s tabákovými firmami, což je také velice důležitá Eh, aktivita. A také se účastníme vyjednávání, která se týkají celních úniků, což eh, když vezmeme v úvahu ten objem, tak je to právě velice důležité téma. A členské státy eh, se právě velice mm, nejsou příliš ochotny zveřejňovat ty informace, které se týkají těch celních údajů a je to takový, eh, je to takový už jakoby zločin velice sofistikovaný na vysoké úrovni. A Olaf se právě nyní snaží s členskými státy eh, vyměňovat si informace, velice cené informace, tedy minimálně s těmi eh, zeměmi, které mají zájem o spolupráci. Já sám jsem navštívil instituce v Německu a s nimi je spolupráce dobrá. To je bohužel boj, který nikdy neskončí a vždycky eh, tam eh, bude ještě nějaká oblast, ve které můžeme pokročit. Také je to oblast eh, citlivá. Vůbec vynakládání peněz je citlivé. Vynakládání peněz na Evropské unii. Já vás mohu ujistit, že všechny evropské instituce všechno berou vážně a všechna podezření vyšetřují. Děkuji. Al discarico 2008 Děkuji. Teď se vrátíme k absolutoriu 2008 a než dáme slovo panu Kalasovi, zeptám se pana Boničího z účetního dvora, jestli chce k tomu ještě něco doplnit k tomu, co již řekl před chvílí. Ne? Výborně, takže pane Kalasi, máte slovo. Thank you very much. Uh, this is, um... Děkuji vám mnohokrát. Já samozřejmě nevím jak se rozhodne o budoucí komise, ale zdá se mi, že naposledy eh, zde eh, před vámi stojí, co by, stojím, co by komisař odpovědný eh, za absolutorium. A nechci tady zavírat čas tím, že bych vyjmenovával, co jsme všechno dělali společně. Jenom eh, vás upozorním na eh, dokument, který eh, schrnuje práci v letech 2005 až 2009. My se nezabýváme výroční zprávou za rok 2008. Připomněl bych vám obecnou reakci komise, kterou jsme vám předložili v listopadu. Myslíme si, že ujištění mm, o správnosti z roku 2008 byl nejlepší DAS v historii, ujištění o věrohodnosti, ale Eh, dnes bych eh, řekl, že si myslím, že je nejdůležitější, aby eh, rotovaly rotovali pravomoci i to na, a to i na vysoké úrovni. Můžu vás ujistit, že komise bude mít i nadále strategický cíl a sice pozitivní DAS. Je to jednoznačně daný cíl kolektivním rozhodnutím. Nic menšího nelze očekávat komisař Šemeta to také potvrdil. Pokud jde o strukturální fondy, tak tam největší eh, zbývající problémy ze stávajících nevyřešené problémy eh, v stávající době už mají eh, svá řešení Eh, která zaberou právě eh, v únoru, tak abyste eh, se jimi mohli zabývat. Tato zpráva ukazuje už první náznaky nižší chybovosti plateb v rámci systému 2007 až 13. Každopádně designovaný komisař Hahn řekl, že řádné finanční hospodaření bude klíčovým tématem 11% chybovost považuje za varovný signál. V posledních pěti letech komise eh, spolupracovala eh, úzce s tímto výborem, eh, aby donutila členské státy, aby společně obospodařované prostředky spravovaly lépe. Například jmenovaný komisař Levandovský potvrdil úmysl už signalizovaný v roce 2008, že navrhneme zpřísnění právního rámce v příštím nařízení pro, tedy ty výroční, pro výroční souhrny. Ukazuje to, že Rada i Komise se dávají tady stejným směrem. Naším cílem i nadále je posílit vzájemné eh, posuzování eh, našich eh, zpráv o činnosti. My chceme zajistit, aby ta schnutí byla v opravdu důvěryhodná. Pokud jde o národní deklarace, tak tam jsme se eh, dohodli eh, s těmi eh, předními představiteli, a sice Nizozemskem a Švédskem, že i nadále se budeme snažit zlepšovat tato, tato prohlášení. Dostal jsem dopis od švédského a nizozemského ministra financí v minulém týdnu, kteří říkají, že první komise Barozova jednoznačně zlepšila hospodaření s prostředky komise unie a uvidíme, eh, jak dopadne debata na radě. Dostal jsem tedy dopis, ve kterém oni uzna, uznávají naše práci a jasně také eh, říkají, že eh, i nadále budou s námi s radostí spolupracovat, tak abych z těch deklarací byly dobré pracovní dokumenty. Rád bych eh, chtěl eh, eh, zdůraznit, že věnujeme pozornost všem příslušným doporučením úředního dvora a v parlamentu a mm, komisař Šemertas bude i nadále pracovat na vybudování té správné architektury. Také mm, Předseda Buzek dostal eh, od eh, předsedy eh, komise potvrzení o tom, že komise bude mít pravomoci v příslušné oblasti. Budeme také pracovat na stávajícím registru lobbystů a o tom, jak zlepšit tedy registr příspěvků pro nestátní organizace. Eh, DAS byl eh, za rok 2008 dobrý, byl nejlepší a eh, samozřejmě odcházející komise si to může připsat k dobru a můžete si být jistí, že, stávající komise, nebo že budoucí komise bude pokračovat v té práci. Já doufám, že budete tedy v tomto kontextu souhlasit s udělením absolutoria komise za rok 2008. Než dáme slovo panu Liberavskému zpravodaji, tak bych chtěl stručně připomenout zprávu Kozolino. Pozměňovací návrhy by měly být eh, dodány nejpozději k prvnímu únoru letošního roku, takže za pár dní pan Liberecký prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Salasi, pane komisaři, Šemeto, pane komisaři Šemete. Dovolte mi několik eh, komentářů. Pan komisař Kalas působil ve své funkci několik let. My to určitě oceňujeme, že se tedy, že usiloval o dobrou práci, bylo také každoročně vidět další pokrok. Nicméně máme určitý dojem, nebo máme určité informace, které jste byly v té první, um, v té první prezentaci prvním období došlo ke zlepšení o 9 a ukazuje se, že tedy průměrně se zlepšujeme o 2,5 meziročně. Takže ještě stále máme zde tém, pokud se tedy podívám na tu tabulku, tak to ještě bude vypadat, tak to ještě bude trvat dalších asi 20 let, než se nám podaří eh, tedy zlepšit se úplně na ty ideální hodnoty. Takže možná bychom se měli snažit ten celý proces urychlit. Ještě co se týče obecných závěrů. Tak, hovořilo se zde o tedy o chvále komise, nebo že komise by si zasloužila chválu tak já se ještě k tomu vyjádřím. Naším největším problémem jsou pochybení ve strukturálních fondech. Můžete nám říci, jaké konkrétní a okamžité kroky již komise přijala v období 2009, aby snížila tu eh, chybovost 11 zejména co se týče eh, toho, že strukturální fondy nejsou eh, spravovány v souladu s pravidly. A to měla být asi moje první otázka. Mám odpovědět okamžitě, pane předsedo? Nebo mám potom odpovědět na všechny otázky? Dobře, tak já odpovím teď. Strukturální fondy, eh, tak to si asi určitě vzpomenete na všechna slyšení, která proběhla v minulých letech. Je to určitě oblast, která vzbuzuje určité obavy nebo kde máme problémy. Je to také nyní oblast, která se stala, která se dostala do, ohnisku, do ohniska pozornosti. A když přemýšlíme o tom, jak tu situaci zlepšit, tak je to trochu komplikované. Je to totiž oblast, kde e, dochází e, ke zprávě na různých úrovních. Takže někdy ten e, řetězec, kde dochází k jednotlivým rozhodnutím, je příliš dlouhý. Zatím jsme ještě nedokázali plně e, vyhodnotit e, změny, na základě které, které teď plynou z nového nařízení, protože předtím byla ta chybovost mnohem vyšší. V současné době je ten systém pružnější, je průhlednější, takže nejprve dokončíme projekty, které začaly v roce 2006 a pak se posuneme do dalšího období finančního plánování a doufáme, že tam bude chybovost snížena. Musím říci, že každý rok vymáháme zpět více prostředků a také zpřísňujeme sankce. To je také významná změna. Během minulých několika let Eh, to bylo viditelné. Eh, najednou docházelo k tomu, že tedy se eh, museli vymáhat zpět ty platby, také docházelo k různým sankcím, k různým pozastavením plateb. Hovořilo se o několika konkrétních zemích. A všechny tato opatření, o kterých se hovořilo, měly také dopad na jiné členské státy nyní vidíme lépe, jak eh, situace vypadá a také vidíme lépe, jak fungují ty postupy zpětného vymáhání. Hovoříte o tom, že by mělo dojít eh, k výraznému snížení. Ale můžu říci, že eh, třeba co se týče GŘ Regio, tak jsme vymohli zpětně asi 4 miliony a celkově hovoříme asi o více než třech miliardách prostředků. U strukturálních fondů jsme vymohli zpět asi 1,7 miliardy. Myslím si, že to je uh, velké zvýšení. A spíše je problém, jak metodicky popsat ten, to fungování toho zpětného vymáhání. A také to, že se nám daří vymáhat zpětně ty neoprávněně vyplacené prostředky, tak to také e, slyší ty ostatní členské státy a e, kladou na to větší pozornost. Také ví, že oni sami nesou odpovědnost. Doufejme, že ten proces bude pokračovat a že se nám podaří také snižovat chybovost ve strukturálních fondech ještě dále. Děkuji. A nyní vás poprosím o stručnost, protože zde mnoho poslanců se chce ještě zeptat. Děkuji. Internal. Děkuji. Eh, eh, já bych se vás, pane komisaři, zeptal ohledně integrovaného rámce kontroly. Předtím jste se tady ptali na eh, hodnotu peněz a na přidanou hodnotu kdy, eh, kdy předloží eh, komise eh, analýzu nákladů a výnosů toho kontrolního systému. Předpokládám, že ty výnosy nebo ty přínosy se nebudou týkat jenom peněz, ale také reputace EU. Jakmile budeme mít hotové ty aktivity ohledně snesitelného rizika, předpokládám v květnu 2010, tak potom eh, budeme mít první eh, výsledky k nákladům na kontroly. Samozřejmě reagovat na to lze eh, různými způsoby. Tam, kde máme ohroženou reputaci, tak tam ty náklady jsou obrovské komisař si nemůže dovolit, aby došlo k jediné nesrovnalosti, i kdyby byly náklady na eh, velké, na kontrolu velké. Někdy eh, v některých programech, v některých programech to může jít až do 30% nákladů. Vzhledem k tomu, že máme omezenou eh, dobu, tak skončím ještě se svojí otázkou. Pane komisaři, my jsme velice nadšení ohledně Eh, nebo byli jsme nadšeni nestátními organizacemi, někdy ideologicky, i dnes. Nicméně, pokud je o peníze, skutečnost je taková, jaká je. Já bych se zeptal, jestli by komise mohla vysvětlit, jaké kroky se přijímají, aby byl jasný přehled o eh, prostředcích EU eh, postoupených nestátním organizacím. Nestátní organizace všechny, které eh, jednají v rámci EU, mají být eh, registrovány a to tak, aby jejich finanční historie byla vidět eh, v registru, to znamená a, a, i jejich financování z rozpočtu EU. Probíralo se to už před několika lety a samozřejmě je zřejmé, že se jedná o celou řadu e, v nestátních organizací, zejména v oblasti životního prostředí. A potom e, e, příslušní linioví komisaři a její generální ředitele odpovídají za hodnocení těchto nestátních organizací a za to, jestli tedy za to rozhodnutí, jestli jsou způsobili k přijetí, k přijetí fondů EU. Tam jde o to, kolikrát využijte informační technologie a dát si dohromady informace od nás z rozpočtu a z jejich eh, registru Připravit přehled. A já vím, že komisař Ševčovič, který za to bude do budoucna eh, zodpovídat, eh, líbil, že se to bude dělat ale takže za měsíc by to mělo být hotové. Nicméně eh, definice nestátní organizace stále zůstává velkou otázkou. Děkuji. Tak já už dám eh, šanci ostatním eh, kolegům a děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři, za vaše laskavé odpovědi. Děkuji. Paní Gresle. Já bych vám jako eh, eh, zodpovědnému komisaři eh, rád řekl, že tento případ je velice citlivý a že jeden pří, případ je velice zajímavý. Myslíme si, že jmenování generálního ředitele bylo porušení meziinstitucionálního práva a měl byste to napravit. Nejde jenom o nějaké hrátky, ale jde o legitimitu činnosti OLAFu. Proto je to velice důležitá věc, eh, která je opravdu velmi naléhavá. Eh, paní generální eh, tajemnice nám včera řekla, že není důvod se obavír, o, bávat a já si ale myslím, že my máme obrovský důvod se obávat a proto já si myslím, že byste tohle měli brát velice důležitě. Potom máme dvě věci, na které bych ráda odpověď. Za prvé je to odpovědnost eh, vašich, eh, vašeho personálu a potom samozřejmě je to navyšování personálních nákladů, eh, které teď přijde před soud. Doporučil byste reformu svému nástupci, zejména pokud jde o nový výpočet toho každoročního navyšování. Nemůžeme říct, že by to bylo transparentní, když se na to podíváme. Potom druhá věc, to je stará známa věc. Máme eh, dva miliony eh, příjmu z eh, pronájmu na straně komise. Komise říká, že vzhledem tomu, že jí patří budovy, patří výnosy z nich. My jsme považovali, že ty, požadovali, že tyto prostředky by měly být k dispozici Eh, všem institucím a my jsme chtěli třeba na rozšíření eh, sportovního eh, centra a oni nám je nedali, takže bych se zeptala, kam ty peníze nakonec přišly. No. Um, uh, is, is, is quite... Ano, tato otázka je jednoduchá. Nyní už je to v rozpočtu a peníze, které se budou vynakládat, musí být tedy eh, řízeny podle rozpočtových postupů. Je nutné dodržovat eh, rozpočtový proces a myslím, že se tedy podařilo odstranit tuto určitou anomálii, protože nyní už je to v rozpočtu. A co se týče rozpočtového procesu, tak tam už je jasné jak je to s postupy rozhodování, tam je jasná průhlednost a v tomto smyslu je to již všechno jednoznačně zřejmé. Nyní, co se týče metodiky. Jsou zde tři důležité otázky. Za prvé je zde metoda výpočtu platů. To je politická otázka. Když se podíváme do historie, tak eh, mezi členskými státy došlo k politické dohodě, bylo to mezi členskými státy, evropskými institucemi a odbory. A hovořilo se o tom, že je tedy určitá metoda, která bude vlastně navždy, která eh, nelze tu metodu nějak spochybnit v okamžiku, kdy někdo řekne, že letos se nám to nějak nehodí, letos eh, je to nevýhodné, ale to nejde. Pokud by někdo chtěl celý ten systém změnit, tak by musel eh, tedy eh, spochybnit tu metodu, ale ta metoda právě měla za úkol eh, zabránit tomu, aby se, ty, aby se ta metoda platů změnila po té, co přistoupí nové členské státy protože v, člen, v nových členských státech ty platy stoupaly velice rychle a některé ty staré členské státy se obávaly, že to potom povede k automatickému zvyšování e, platů pro e, evropské úředníky. Takže na tu metodu výpočtu bylo vybráno osm členských států, na základě kterých se to vypočítává je nutné akceptovat, že zde máme model, který vznikl na základě sociálního dialogu. Takový model funguje v každé členské zemi. Nemůžete najednou ten systém změnit, protože si, říká, protože si řeknete, letos eh, ten výsledek je takový podivný. Ne, tak to nejde. Musíme vždycky uplatňovat tento model, který vznikl na základě dohody členských států, odborů a evropských institucí. E, myslím si, že takový systém je v každé zemi. U nás to tak je. Vím, že také Francie vyjednává o zvyšování platů. V Německu to také e, řešili, chtěli navýšit platy o 5%. Čili každý rok tedy dochází eh, k tomu, že by, nebo pokud, pokud by se to každý rok znovu řešilo, jak to bude, zda se bude zvyšovat nebo snižovat, tak by to byl obrovský zmatek. Pokud s tím mechanismem nesouhlasíme, tak bychom museli ten systém změnit, ale to bychom museli začít zcela ta celá vyjednávání a eh, jinak to nejde. Členské státy o to mají zájem. Samozřejmě, že přispívají do, členské, do rozpočtu Evropské unie, takže potřebují všechny věci, aby bylo všechno vysvětleno a ospravedlněno, ale já si myslím, že ta metoda, kterou navrhují, ta nefunguje protože záleží na tom, jak bude fungovat ekonomická situace. Takže pokud to příští rok, pokud se zlepší ekonomická situace, tak pak si zase řekneme, že ty um, platy zvýšíme, protože se zlepšila situace. Čili podle mého názoru je to dost uh, citlivá otázka a i z, podle zkušeností z mé zemi si myslím, že to nefunguje. Takže abych se držel této metody. Uh, ale eh, neměli bychom tu metodu měnit pouze kvůli tomu, že se najednou něco stane. Uplatňujeme prostě tuto metodu. A ještě co se týče otázky Olafu. Jsem si vědom této otázky, ale eh, nevím, co s tím. V roce 2005 byl pan Brune eh, už rok ve funkci generálního ředitele a měl také pravomoci zahájit šetření nebo iniciovat šetření. Já sám nejsem právník, prostudoval jsem si ty spisy velice pečlivě, prostudoval jsem si všechna zjištění, ale nevím, co teď mám dělat. Pan Briner zemřel, takže nyní je třeba zavést určitý legální mechanismus, jak řídit tu instituci. A podle mého názoru je, zde máme tedy osobu, která už eh, je ve vysokém postavení od roku 2005, takže zatím bych zde měl toho dočasného ředitele a pak začneme celou tu proceduru řádným způsobem. Eh, hovoříte já, já bych byl dost skeptický, skeptický k tomu, že by ta interinstitucionální dohoda vznikla nějakým rychl, rychlým způsobem, eh, protože třeba ten minulý eh, ředitel, tam to trvalo asi rok. Takže pokud bychom se všichni shodli na jedné osobě, tak by to bylo jednoduché, ale já si myslím, že se nedohodneme, že každá instituce bude mít jiný názor, takže to bude trvat možná tak rok. A jak to mezi tím bude, jak, kdo bude ten uh, úřad řídit, tam bude panovat určitá nejistota. A když se na to podíváme z manažerského pohledu, tak si myslím, že je to jediné řešení. Máme zde jednou osobu, která už se na základě rozhodnutí komise z roku 2005 eh, a také na základě návrhu generálního ředitele, tato osoba teda byla jmenována, eh, aby když tak, aby tedy v případě potřeby, v případě absence Eh, nahradila generálního ředitele, takže já bych eh, navrhoval tuto osobu. Myslím si, že nemůžeme nechat eh, Olaf bez řízení. Pokud chceme pokračovat, pokud chceme hájit odpovědnost manažerů, tak je dost těžké to dělat, protože ten celý proces bude trvat asi rok pokud e, máme zde různá pravidla, ale určitě to ještě bude e, trvat. Zatím to je tedy aspoň můj názor. Ty právní záležitosti jsou složité a jsou tam také různé jemné niance, kterým je možná těžké porozumět. Velice děkuji. Paní Andreasenová. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Ve své reakci na naše otázky jste u otázky eh, o, po vysoké chybovosti ve Španělsku odpovídal a jsou oblasti, kde eh, probíhá hodně velká korupce ve Španělsku. Co si myslíte o eh, dotacích do oblastí, kde je velká korupce. Včera eh, paní generální tajemnice Katarin Day eh, řekla, že eh, existuje etický kodex komisařů a je v pořádku. Tento výbor vydal minulý rok zprávu eh, s řadou doporučení. Vezmeme ji, vezmete ji na vědomí a budete reformovat kodex chování komisařů. Paní Dej také řekla, že eh, reforma eh, personálního nařízení se bude týkat jenom vnější činnosti. Je to, spravda, je to pravda nebo se bude celkově reformovat personální nařízení? Eh, pokud jde o eh, to Španělsko, tak tam jsme zastavili pět eh, činností a v případě podvodu docela jistě. Tam je třeba požádat Olaf, aby přešetřil všechny tyhle případy. A je zřejmé, že tady dochází mezi závažnému, závažné spolupráci mezi španělskými a našimi úřady. Já si nemyslím, že bychom v praxi měli eh, poukazovat jen na Španělsko, jako na konkrétní zemi. Ano, ve Španělsku eh, byla pozastavena eh, výplata peněz u některých projektů a asi 200 milionů eur jsme požádali, jsme, jsme stáhli zpátky, ale, ale to se stává čas času i v jiných zemích. Celkově máme dojem, že španělské úřady jsou schopné hospodařit ve většině projektů. Samozřejmě Španělsko je velká země a my nemůžeme eh, odpovídat za eh, všechny obce tam. Pokud jde o ten etický kodex, nebo o kodex chování komisařů, tak ten jsme probírali eh, při řadě příležitostí. Já jsem samozřejmě připraven říci, že to je životně důležitá otázka, samozřejmě, nebo na celý život. Vždycky se může dolaďovat, ale ten text nikdy nebude dokonalý. a vždycky bude eh, okruček eh, za skutečností. V roce 2000 eh, navrhla komise zřídit meziinstitucionální orgán složený z expertů, kteří by posuzovali nějaké takové ty šedé zóny, konflikty zájmu a tak dále. Jestli se jedná o skutečný konflikt nebo jenom pomyslný konflikt to jsme eh, dali na papír a mm, leží život té doby eh, šel dál. Bylo to odmítnuto a komise vytvořila svůj vlastní etický orgán k posuzování chování vysoce postavených úředníků. Takže já si myslím, že tohle by bylo vhodné řešení. Ten eh, text je tedy kodex chování eh, komisařů a máme také k dispozici eh, studii, která se jmenuje Profesní etika držitelů veřejných eh, úřadů, kde se hovoří o praxi soudců, zákonodárců a vysoce postavených státních úředníků po celé Evropě. A bylo tam řečeno, že ten eh, kodex, etický eh, kodex komise je velmi daleko sáhlý a možná, že i příliš podrobný a že eh, v některých nových členských státech by bylo třeba, nebo je také někdy tento systém příliš podrobný. Ovšem komise samozřejmě projedná nový kodex chování a docela jistě zohlední všechny zainteresované orgány, eh, včetně eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pokud jde o externí eh, nebo o vnější činnost, tak samozřejmě služba pro tu vnější činnost musíme, musí být regulována tak, aby fungovala. Je třeba přijmout určitý balíček nezbytných opatření, ale šířej řečeno, nevím, jestli bychom měli eh, plán na nějaké zásadní změny personálního nařízení. Nebo služebního řádu, pardon. A samozřejmě nějaké drobnosti v, součást, eh, v souladu s rozpočtovým nařízením, ale v současné době eh, se neuvažuje o ničem zvláštním pro vnější službu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl připojit ke panu zpravodaji. Panu Kalasovi eh, se povedlo eh, vytvořit určitý obrat. Podívejme se na ta čísla, to je velká zásluha. Je to historicky významné a vzhledem k tomu, že je to naše eh, poslední zasedání, tak tomu jednoznačně říci. Souvisí to s tím, co parlament v, soula, eh, v souladu nebo v návaznosti na činnosti a udělal v návaznosti na eh, Dazantovou komisi. A tady bychom mohli ještě pokračovat. Parlament byl také rozhodující pro tu změnu. A proto, co pan Liberacky říká, je opravdu pozoruhodné. To si musíme uvědomit. Protože když se podíváte, jak spolu navzájem zacházíme, jak spolu jednáme, tak eh, vyplývá otázka vždycky, jestli dojde eh, k absolutoriu nebo ne. Ale potom můžeme hovořit eh, o těch velkých věcech, že můžeme poukázat na konkrétní český stát a říci, tady za to můžou a my si teď komisi vezmeme jako rukojmí. Ale v zásadě tomu tak není. Je třeba od základu si rozmyslet, jestli budeme eh, dělat absolutorium pro komisi, která už není v úřadě. Je to pořád ten stejný eh, rituál. Naše absolutorium se vždycky eh, zaměřuje na něco, co už je dávno pryč. Minulý rok jsme udělali v absolutorium, protože byla ve vzduchu Lisabonská smlouva. Takže teď, když začíná nová komise, musíme hovořit jasně. A to znamená, že eh, eh, se musíte zaměřovat na to, co můžete jako komise sami dělat a ne, nemůžete. Měli jsme zcela jasnou zprávu pana Engverda k eh, těm vnějším činnostem. A když se na to podívám, co v, je v rámci působnosti komise samotné, tak o Olafu už jsme hovořili, vy sám říkáte, že nevíte, co máte, co máte dělat, musíme dělat jednu věc ty eh, eh, činnosti, jak říká pan Kaleta, jak se jmenuje, tak eh, ale teď tedy ne, dva příklady toho, kde komisař, komise zodpovídá a kde parlament kontroluje. Nestátní organizace. Vy jste nám napsali dopis panu předsedovi, který vypadá zdvořile, ale v zásadě je tam řečeno, Udělejte si to sami, to klikání myší. Databáze jsou k dispozici, tak si to najděte. Kolikrát my už jsme jako parlament žádali, aby eh, se po něčem šlo dále? Já si myslím, eh, že eh, nemusí vždycky přijít nový komisař, který se díky slyšení cítí povinován nějak odpovědět. Takže teď to, potom to přijde za nějaké měsíce dva. Já si myslím, že tuhle odpověď už mohli udělat úředníci komise a to říkám otevřeně. Oni jsou eh, velmi dobře psaní, jak, eh, placení, jak si čteme v novinách, takže by to bylo možné. Já si myslím, že je to politicky motivované. Nám nechcete ukázat, kdo koho jak podporuje. Pan Ševčovič nám o tom eh, v rámci slyšení dal informace, například, že jsou nestátní organizace, které aktivně působí proti EU a mají 60% rozpočtu od nás. Říká se tomu protiváhy. Podívejte se na homepage uh, uh, uh, organizace Checks and Balance. Já to říkám zcela jasně. Druhý příklad jsou výkonné agentury, kterými se ještě dnes budeme zabývat. Eh, účetní dvůr nám předložil jasnou čistou analýzu. Já jsem sám jednou spolu zodpovídal za takovou agenturu a vím, že eh, tam eh, ta, ten poměr nákladů a výnosů je dobrý. Oni se používají, oni hm, tam mají lidi, kteří nejsou moc dobře placení, ale přesto velice dobře hm, fungují. Ale co se nedělá, je, jestli eh, se neposuzuje, že se neposuzuje, jestli ty cíle, které my tady stanovujeme, jsou naplňovány, jestli oni ty vydávají řádně prostředky. Eh, to se zkoumá, ale ne, jestli se naplňují politické cíle. A když se podíváte na to, eh, kolik ty výkonné agentury spravují, zejména Evropská rada pro výzkum a tak podobně, tak jsou to obrovské peníze, takže o tom se musíme bavit nemá smysl být zvořili. Já opravdu uh, um, chci zdůrazňovat historické zásluhy Sima Kalase, ale nová komise, a to musíme dávat jasně na ego, eh, ve které budete i vy, musí jednat jinak. Já to říkám docela jasně. Na přislyšeních jsme viděli, že to je stále předsedničtější, že to stále více se to postupuje předsedovi komise. Dobře, ale potom on musí být také odpovědnější. O tom se budeme muset bavit. A jsem rád, že tady máme úřadujícího předsedu, eh, který eh, to také může říct na novém kolegiu. Protože parlament udělal ten průlem před několika lety a teď, myslím, musíme, eh, tímto směrem se, myslím, ještě silněji musíme vydat teď. Děkuji. Thank you very much about NGOs. Um... Velice děkuji. Co se týče nevládních organizací, tak bych eh, vás taky mm, vyzval k tomu, abyste sem přizvali ty nevládní organizace, abyste si s nimi pohovořili, abyste se zeptali, které z nich jsou pro a které proti Evropské unii. Ale eh, velice často by to bylo obtížné rozlišovat, protože myslím, že mnoho nevládních organizací jsou kritické vůči Evropské unii a velice často je těžké to definovat. Někdy vidíte, že k tomu dochází, ale máme zde třeba organizaci, která združuje zdravotně postižené občany. Potřebujeme jejich názory? Ano, určitě, potřebujeme. Takže bychom měli financovat takovou tu organizaci. Ale velice často jsou tyto nevládní co se týče nevládních organizací, eh, které se věnují životnímu prostředí, tak někdy ty organizace nemají zájem eh, plnit přesně ty cíle, které jsou nějakým způsobem veřejně vytyčené, ale to je otázka eh, subjektivního pohledu. Reagoval jsem také na vaše dotazy tím, že tedy jsem se zeptal i svých kolegů a svých generálních ředitelství a mohu vám říci, že nefinancujeme žádné nevládní organizace jenom kvůli tomu, že jednoduše existují, ale vždy e, musíme vidět jejich projekty a to už je ten celý systém, máme zde ty granty a, a programy. Ehm, je pravda však, že Někdy tedy eh, ty finance plynou eh, ještě mezi určité zprostředkovatele a ti potom financují nevládní organizace už jenom eh, z důvodu jejich existence. Takže je to určitá politická otázka definovat vůbec, co spadá mezi, nebo jaké, jaké organizace patří mezi nevládní organizace. Když se jich zeptáte, jaký mají názor na Evropskou unii, tak řeknou, že oni jsou pro myšlenku Evropské unie, pouze se jim nelíbí, jak jsou určité myšlenky zaváděny do praxe a to je trošku něco jiného. Pak je zde otázka průhlednosti. Registr lobbystů je nová myšlenka. Určitě bude ještě trvat určitou dobu, než eh, to bude dokončeno. Vím, že můj předchůdce už slíbil seznam nebo registr, ale bude to ještě eh, určitou dobu trvat. Pak je zde otázka výkonných agentur. Máme zde dva druhy agentur. První jsou eh, tedy regulační agentury, těch je více, těch je asi 23 nebo kolik. A pak zde máme výkonné agentury. Výkonné agentury jsou součástí služeb komise, takže za ně odpovídáme my. Tam není žádná nejednoznačnost. Výkonné agentury E, také spadají pod e, různé kontroly, pod audity. Mm, jedna agentura byla e, uzavřena, když vypršelo její období, na které byla zřízena. A pokud se podívám na oblast, které se věnuji, nebo které se budu nyní věnovat, tak tam bude jedna výkonná agentura a tři regulační agentury a myslím, že celkově ta situace nevypadá špatně. A můžete si být jistí, že já se těm otázkám budu věnovat eh, velice podrobně a velice citlivě. Otázka agentur také souvisí s otázkou eh, rozšiřování agentur. Už se o tom hovořilo i během minulého funkčního období parlamentu. Myslím, že více problémů je s těmi regulačními agenturami. Evropská unie potřebuje absolutorium pro každou agenturu zvlášť, ale když se ptáme, kdo odpovídá za pochybení, tak se tedy pak řekne, že komise. Takže vy hovoříte o udělení absolutoriu pro komisi a také o udělení absolutoriu pro všechny agentury, kterých je asi 27 a je dost obtížné si představit, že tedy můžete mít eh, takový dobrý eh, přehled, nebo že se tedy můžete věnovat všem těm 27 agenturám. Nevím, co s tím. Hovoří se o tom, o, o způsobu vedení, i o tom, jak se mají provádět ty, eh, ten proces udělení absolutoria, který by měl být nezávislý. Nevím, jak je tomu přesně v této oblasti. Určitě nechci říci, že tam došlo k nějakým eh, negativním zásahům. Ale zatím můžu říci, že ten proces fungoval. Děkuji. Ano, pane předsedo. Nejdříve, když dovolíte jednu poznámku po vystoupení paní Andrensenované ohledně Španělska. Já si myslím, že moje kolegyně asi moc neposlouchala, protože jsme připomínali, že Spojené království je v obdobné situaci, takže jakožto britská poslankyně by také mohla si zamést před vlastním Prahem. Já samozřejmě se starám o to, co se děje ve Španělsku, snažím se najít řešení. A pak bychom se také možná mohli zeptat anglických bank, jestli oni nejsou vlastně u zrodu této finanční krize z velké části. Jinak, pane komisaři Kalasi, velice vám blahopřeji k novému mandátu. E, teď u nové komise, protože nám to umožní pokračovat v našem plodném dialogu a blahopřeji vám také za výsledky, kterých jste dosahl. Je pravda, že v této poslední etapě a když uvažujeme o následujícím období, je jasné a logické, že chceme slyšet určitá upřesnění, pokud jde o to naše dědictví. Dnes ráno jsme hovořili o, s kolegou Boničím eh, ohledně nákladů, které jsou spojeny s kontrolou a zejména v oblasti zemědělství, protože zejména tato kontrola je efektivní, výsledky jsou dobré, v oblasti soudržnosti tam ty náklady jsou nižší a vy, vy tady hovoříte o možnosti dosáhnout až toho, že by ty výdaje byly 30% na kontroly. Můžete to upřesnit, protože to je oblast, kde bychom mohli pracovat společně, ale je potřeba vědět, k čemu se zavazujeme. Teď pokud je o nevládní organizace, tak já se jich nebojím. Pro mě občanská společnost která je organizovaná, kritizuje Evropskou unii. Samozřejmě my také evropští poslanci občas kritizujeme. Já si myslím, že to je součástí demokracie a práva na svobodu výrazu. Jediné, co bychom měli vyžadovat a nebo vyžadujeme, to je evropská předaná hodnota a to si myslím, že už se dělá. Takže já nevím, jestli můžeme kritizovat severoameričany. Ano, samozřejmě čas od času to také děláme, ale myslíme si, že bychom se měli pokusit najít eh, nevládní organizace, environmentální v oblasti dopravy, spolupráce a tak dále, které jsou kritické, ale ty kritiky jsou mnohdy užitečné. My s nimi diskutujeme, někdy měníme naše eh, směřování, takže já nevidím ten problém s nevládními organizacemi. Samozřejmě ano, potřeba je zde větší transparentnost, povinnost, ale zbytečné tedy vylévat dítě i zvaničkou. A teď pokud jde o Olaf na závěr, to je bod, který nás velice trápí stejně, tak jako vás, pane Kalasy, protože nevíme, eh, chci říci, že Eh, Olaf a současná situace, já se vlastně cítím být spoluzodpovědným, protože my v, eh, v spoluzodpovědnou, protože my vlastně tady máme zástupce ředitele, který automaticky měl převzít tedy funkci v tomto nešťastném případě, ke kterému došlo v souvislosti s umrtím pana generálního ředitele Brennera. A já si myslím, že bychom tedy společně měli popřemýšlet o tom, jakým způsobem budeme respektovat meziinstitucionální konsensus, který je naprosto jasný. Je jasné, že eh, zatím Evropský parlament nebyl schopen eh, analyzovat nezávislost eh, příslušného kandidáta, ale samozřejmě bude záležet na kolegyni de Magistris a na základě právního stanoviska možná, že by nám mohlo být řečeno, jaké to světlo na konci tunelu najdeme. Takže asi bychom měli vyslechnout eh, příslušnou osobu, abychom zjistili, zda je nezávislý a samozřejmě přitom mít eh, na patrnosti ty problémy, které budeme mít, až budeme chtít skutečného zástupce a náhradníka pana Brennera. A musíme prostě se s takovými to nešťastnými problémy vypořádat. Děkuji. Tak prosím, eh, je velice stručně. Děkuji. Já k té nezávislosti Olafu, že všechny ty ostatní otázky víceméně už eh, zazněly. Nezávislost OLAFu eh, v těch neprovozních otázkách nikdy nebyla eh, zpochybněna. Tady na Kokubu bylo eh, slyšení k OLAFu před několika lety a závěrem bylo, že problém, který byl v roce 2004, když jsme začali, tak to byla důležitá otázka, jak zajistit, aby nikdo nezasahoval do vyšetřování OLAFu. A potom Kokobu uspořádalo slyšení a hloubkově se zabývalo těmi otázkami a řeklo, že e, nezávislost Olafu nikdy nebyla narušena. Pokud byly nějaké e, pochyby a bylo zřejmé, že teď máme e, tedy dozorčí radu Olafu, tak byla nějaká konkrétní otázka, tak tam, tak bylo třeba řešit tam. Ale já jsem vždycky říkal, že třeba uh, respektovat veškerou nezáv- maximálně nezávislost OLAFu ve všech, zejména vyšetřovacích otázkách. A já si nemyslím, že by se tady něco změnilo. Děkuji. Děkuji. Pan Audi, poslední otázka. Děkuji, pane předsedo. I já, pane komisaři, by vám chtěl říci, že nám bude velice líto, že odcházíte z tohoto postu, že jsme si velice vážili vašich schopností, vašeho klidu, vaší rozhodnosti a trpělivosti. Je mi to o to více líto, že když někdy v tomto sále vidíme, jak Eh, čteme vaše dokumenty připravené vašimi eh, ředitelstvími, tak mám pocit, že se nudíte, ale když pak eh, vycházíte, tak je vidět, že vás to zajímalo, bavilo, takže je nám velice líto, že odcházíte a že vás tady vidíme naposledy při tomto absolutoriu. Takže moje otázka bude velice stručná. Pane komisaři, chci vám položit stejnou otázku, jako jsem položil profesorovi Bodičimu. To je, jak vy vnímáte stanovisko účetního dvora ohledně roku 2008. My už tady celá léta říkáme, že jsou DAS negativní. Já jsem se ptali pana profesora Boniče, je to DAS pozitivní a on říkal, že tady vlastně účetní dvor popisuje vývoj věcí, které jdou pozitivním směrem, ale auditor, a vy jste také vedl auditorské oddělení, auditor pokud dá certifikaci pozitivní nebo negativní nebo s výhradou, a tady to vlastně nevidíme, takže pane komisaři, kladu vám tuto otázku, stejně tak jako členovi komise podle článku 248 smlouvy, že vy chcete od uh, účetního dvora, aby vám dal jedno stanovisko, ne celou sérii. Protože v rámci toho řízení o absolutoriu se hodně diskutovalo o tom, zda máme tedy odložit absolutorium či nikoliv. A my jsme ve finále navrhli parlamentu, aby přijal absolutorium v kontextu, a to si pamatujete všichni, v obtížném politickém kontextu, protože bylo v předvečer voleb. Teď je to jiná doba, je to začátek nového mandátu. Takže prosím o vaši odpověď, jestli tu DAS vnímáte jako pozitivní nebo negativní protože jeden úředník mi jednoho řekl a já ho opakuju, ale parlament ten jenom stěká a stěká a nikdy nekouše. A já mám obavy letos, že ty diskuse vedou k pozici u absolutoria, kde potřebe opravdu vědět, zda letos máme DAS pozitivní nebo ne. Takže jak vy, prosím, toto vnímáte? Um, ten článek, o kterém jste hovořil, tak eh, tedy nejprve mi poděku, eh, také děkuji za vaši chválu, ale myslím, že chválu mohu také směrovat i na adresu profesora Boničiho, který byl velice nápomocen v tom, aby, to, eh, aby ten DAS byl srozumitelnější. Myslím, že zde máme společný zájem. Chceme zlepšit zprávu finančních eh, prostředků Evropské unie. A účetní dvůr byl během tohoto roku velice nápomocen. Tento text odráží věrně situaci Evropské unie. A jediný problém zde je ten, že se hovoří o tom, že účetní dvůr musí vydat potvrzení o zákonnosti a řádnosti podkladových transakcí. A to je dost těžké si představit, jak se nám podaří tohoto cíle dosáhnout. Ale myslím, že se pohybujeme směrným směrem. A já bych řekl, že tento DAS je téměř pozitivní. Snažme se uvažovat spíše tom dynamickém duchu a pragmaticky a možná tedy i technokraticky. A ještě, jak jste říkal, že mě možná obtěžují ty eh, tolik těch, tolik těch eh, tolik té práce, tak já chci říci, že určitě ne, protože musíme zajistit to, aby všechno fungovalo a proto jsme zde dnes, abychom eh, o těchto věcech hovořili. Děkuji, pane komisaři Kolasi za toto slyšení, které trvalo velice dlouho. Přecházíme tedy k poslednímu bodu. Je to zvláštní zpráva účetního dvora ohledně přenesení úkolu plnění na výkonné agentury. A dám tedy ní slovo účetnímu dvoru, aby byli co nejstručnější. Pane Vary, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím maximálně to shrnout a zároveň vás požádám, abyste mě omluvili, pokud tedy něco vynechám ve svém vystoupení. Vy pochopitelně máte k dispozici tu kompletní zprávu. Ta zvláštní zpráva, kterou vám zde mám tu čest předložit, hodnotí přenesení úkolu plnění eh, některých výdajových eh, programů EU, zejména tedy přenesení na výkonné agentury a zda je to tedy úspěšná volba pro eh, evropský rozpočet. Během šetření, které a já si tady to dovolím připomenout. Ze začátku to byla explicitní žádost formulovaná Evropským parlamentem. Tak účetní dvůr nejdříve ověřil, zda rozhodnutí vytvoření těchto agentur se opíralo o adekvátní analýzu potřeb a požadavků a také potenciálních výhod. Dále, jaké jsou ty výhody, které vyplývají z té realizace, nejenom pokud je o úspory výdajů, ale také pokud je o zlepšení kvalitu služeb a efektivnost řízení a zprávy. A za třetí bylo také potřeba se podívat na to, zda komise efektivně sehrála svoji úlohu vlastně takového dohledu nad aktivitami eh, komise. Takže co se dovídáme? Za prvé, pokud je o výkonné agentury, je třeba upřesnit, že mezi těmi zásadami ref, správní reformy zahájené v roce 2000 bylo umožnit komisi aby se soustředila na eh, to, co je jí příslušné, to je strategické metody řízení politiky a osvobodit komisi od takových těch obyčejných prováděcích úkolů. Bylo potřeba tedy se podívat, jakým způsobem se komisi podařilo uskutečnit tyto principy a účetní dvůr skonstatoval, že vytvoření výkonných agentur obecně bylo Eh, nezbytné proto, aby se vlastně vyplnilo to vákuum, eh, které bylo vytvořeno zrušením debat, což byly takové soukromé agentury, které ve jménu komisy vykonávaly některé úkoly. A víte, že to bylo velice často kritizováno, zejména způsob, jakým byly zpravovány. Je zde hodnocení specifičnosti programů, které mohly být takto delegovány. A já vám doporučuji, abyste si přečetli eh, nedávné dokumenty, ve kterých eh, vidíme, že komise si klade otázky, jak vytvářet nové agentury, zejména v perspektivě hodnocení toho adekvátního charakteru využívání lidských zdrojů. Je třeba brát v úvahu screeningy, jež byly uskutečněny v roce 2007, aby zhodnotili eh, nezbytnost počtu pracovníků. A až do sud komise dospěla zatím k názoru, že by se neměly vytvářet další agentury. Účetní dvůr k tomu učinil určité poznámky. Já se tady odvolávám zejména na poměr mezi náklady a e, příjmy a samozřejmě vidíme, že zde celá, věcí, celá řada věcí nebyla vzata v úvahu. Hodnocení e, přínosu nákladu a výnosu vycházelo z některých pouze bodů, ale potom to není už převedeno do analýzy e, provozu a nákladů na provoz, stejně tak jako na přechodná období, kde se překrývala činnost komise a těchto výkonných agentur. Takže zároveň nebyla brána v úvahu tato přechodná doba. A také to, zda fungují pouze po dobu, kdy spravují příslušné programy a projekty. Pokud jde o tedy ten přínos nákladů a výnosů, to bylo analyzováno, bych řekl, spíše omezeně. Teď druhá otázka. Pokud jde o finanční výhody, které tedy právě měly vzniknout díky využívání těchto výkonných agentur. To je velice zajímavá část, protože přibližně 75 zaměstnanců v těchto agenturách je vytvářeno na takzvanými kontrakt akčními eh, zaměstnanci, což vede k značným úsporám, protože jejich platy jsou nižší přibližně o 50 než u stálých zaměstnanců, kteří by museli být najati komisí, aby pracovali ve stejné oblasti jako stálí zaměstnanci. Kromě těchto úspor, pokud je o zaměstnance, musíme také odečíst i náklady na to, že nebylo potřeba vytvářet nová pracovní místa pro uskutečňování těch horizontálních funkcí. A bylo zároveň potřeba vytvořit funkce na dohled v komisi i v agenturách, takže to je další položka. Kromě toho samozřejmě úspory také souvisí i s přeškolováním zaměstnanců, kteří dříve v komisi se věnovali této oblasti a když byla jejich pracovní místa zrušena, museli se vlastně přeškolit na jiné pozice v rámci jednotlivých útvarů komise. Nemáme nějaké spolehlivé údaje, pokud je o předchozí období, to je pokud je o efektivnost zaměstnanců a také pokud je o rozdělení jejich úkolů eh, to znamená strategické úkoly a exekutivní úkoly, nám neumožnilo ex post ověřit tedy efektivnost eh, i také zda osvobození těchto pracovníků bylo opravdu účinné a nebyli jsme tedy schopni předložit eh, reálné částky úspor. Pokud jde o pracovníky, také jsme nemohli zhodnotit, jak jaký typ práce vykonávají v tomto okamžiku. Pochopitelně samozřejmě výkonné agentury dosáhly úspor, eh, pokud jde o specializaci, pokud jde o zpravování jednotlivých programů a projektů a to nám tedy umožnilo dosáhnout vyšší výkonnosti, než dělala komise v předchozím období. Eh, zejména pokud je o administrativní postudy a pokud je o platby. Došlo tedy k zjednodušování postupů, došlo lepší komunikaci s externími kolegy a to všechno tedy nám umožnilo zlepšit vlastně viditelnost Evropské unie vůči veřejnému mínění. Ještě bych chtěl doplnit, že ten proces výběru a přijímání pracovníků, kteří mají specializované eh, expertízy a kompetence, tak toto bylo mnohem méně pružné a méně rychlé, než jsme si mysleli uvnitř komise a to pochopitelně mělo pak dopad i na samotnou realizaci a fungování těchto výkonných agentur. Dále pokud jde o dohled komise nad agenturami, tak tento dohled byl negativně ovlivněn celou řadou faktorů, zejména tím, že ten program, eh, roční program práce agentur, který je schvalován komisí, na základě toho eh, tempa, s jakým je eh, předkládám, je to zatím nekonzistentní. A proto nebylo možné dostatečně využívat možnosti stanovení priorit, jež by byly kvantifikovatelné ve vztahu k výsledkům. Teď pokud jde o doporučení účetního dvora, a to bude závěr. Účetní dvor doporučuje komisi, aby přehodnotila své postupy, kterými identifikuje možnosti pro externalizaci a posuzuje zřízení agentur či jejich rozšíření. Za druhé, Doporučujeme zlepšit kvalitu analýz nákladů a přínosů, aby bylo možné s jejich pomocí plně a účinně přispívat k rozhodovacímu procesu. Za třetí, zde jde o to, aby bylo zajištěno mít relevantní a spolehlivé údaje o pracovním vytížení před a po externalizaci. Za čtvrté e, doporučujeme, aby byly určeny faktory, které by vedly k úspěchům, protože úspěchu bylo dosaženo. Samozřejmě já jsem to zmiňoval velice stručně. A agentury měly tedy lepší výsledky a mohly je podobně uplatnit i na programy, které i nadále bude komise spravovat sama interně. A konečně páté doporučení je potřeba, aby komise prováděla dohled nad agenturami a aby jim stanovila výsledkové ukazatele a konkrétní cíle pomocí eh, kvantifikovatelných relevantních ukazatelů výkonnosti. Možná, že bych mohla být méně těchto ukazatelů, ale které budou skutečně relevantní pro cíle, již má být dosaženo v následujících letech. Děkuji, říká pan předseda, eh, za tuto syntézu. Já si myslím, že se můžeme odvolávat na tuto zprávu a nyní dáme slovo paní Ercogce, zpravodajce. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že eh, to byl velice dobrý nápad, který přišel právě včas zpracovat zvláštní zprávu na straně účetního dvora o této věci. Protože všichni víme, že nahradit eh, prakticky 100 eh, kanceláří technické pomoci eh, výkonnými agenturami bylo akorát včasné. Ovšem otázkou je, jak ty teď fungují. Kolegům, kteří si myslí, že máme příliš mnoho agentur a v absolutorií, bych připomněla, že tyto orgány Eh, že u těchto orgánů nemá parlament a komise právo eh, vydávat absolutorium nebo udělovat absolutorium, takže si myslím, že je velice dobré, eh, že účetní dvůr udělal zprávu o jejich pěti letech činnosti a protože máme konečně možnost se o tom pobavit. Zahájila bych s prvním doporučením. Myslím si, že abychom eh, lépe mohli eh, výkonné agentury kontrolovat, měli bychom eh, poprosit účetní dvůr, aby každé tři nebo pět let předkládal takovouto analýzu. To by umožnilo parlamentu kontrolovat výkonné agentury ne na takové úrovni jako jiné agentury, ale přesto by to bylo lepší, než kdyby se to dělalo jenom v rámci absolutoria komise. Také bych ráda zmínila, že když hovoříme o výkonných agenturách, tak hovoříme o institucích Evropské unie. A e, jejich e, imiž má být na srdci nás, nám všem i Evropskému parlamentu. Kromě toho hovoříme o 32 miliardách eur přerozdělovaných těmito agenturami. A také o 1339 e, zaměstnancích kteří jsou v nich zaměstnáni. Takže to je velký úkol a myslím si, že bylo velice důležité, že jsme se tím začali zabývat. Když předložil účetní dvůr tuto eh, zprávu, tak eh, byl velice nakloněn eh, spolupráci s zpravodajem parlamentu, takže děkuji ještě jednou za tu efektivní spolupráci. Nebudu zacházet do podrobností, eh, protože o tom hovořil pan Vary. Spíš bych ráda vyzvala eh, nebo připomněla některé své závěry, eh, které by měly být pro nás užitečné v naší další práci. Až příště od nás komise bude žádat absolutorium. Za prvé, zpráva ukazuje, že kontrola Eh, činností agentur eh, komisí není eh, plně efektivní a proto je třeba dopracovat ta opatření k zlepšení výkonnosti příslušnými dohlížejícími generálními ředitelstvími. Vytváření agentur by nemělo být dáno jenom personálními omezeními, ale hlavně cílem omezit eh, službu a jasným eh, cílem eh, mezi tvorbou v politiky a jejím naplňováním. To by komisi umožnilo zaměřit se na strategické záležitosti. Ovšem není pravděpodobně třeba vytvářet nové agentury, dokud komise nedostane nové pravomoci do roku 2013. E, zásadní výnosy e, pocházejí z nižších e, výnos, z nižších platů v těchto agenturách. Prakticky 75 procent jde externě a ta úroveň odměny je asi o 50% nižší, takže jsme svědky toho, že některé ty agentury ovšem nebyly spuštěny včas, takže potom je otázkou, proč agentura nemůže být eh, mm, spuštěna. Někdy to je proto, že jsou pravomoci, ale nejsou lidi, kteří by obsadili ty funkce. Někdy hovoříme o měsících, někdy o letech a někdy nejsou vůbec žádný agentur, eh, žádní uh, lidé. Některé agentury nebyly schopné najít si účetní dlouhou dobu. Tyto uh, práce spočívají pro DG Admin a ten 50% platový rozdíl rozhodně lidi netáhne do těch agentur. Takže tady eh, si musíme opravdu zvážit ty náklady a přínosy. Je dobré, že jsou mnohem levnější, ale ne, nejsou náhodou, eh, není to náhodou eh, ztracená, ztracený čas a nebude taky ztracená image, když ty agentury nebudou fungovat správně. Myslím si, že tady musíme tuhle otázku nastavit lépe. Zejména protože u těch agentur potřebujeme specializované znalosti, ne nějaké obecné znalosti, ale jsou to specializovaní lidé a to eh, celkově znesnadňuje hledání lidí. Myslím si, pane předsedo, že tím bych to uzavřela a děkuji znovu eh, s tínovým zpravodajům i eh, s účetnímu dvoru a myslím si, že je třeba, aby tento výbor i když nemůžeme eh, dávat absolutorium do budoucna, abychom eh, se touto záležitostí občas zabývali a můžeme to dělat jedině tak, že požádáme eh, účetní dvůr, aby tyto zprávy vydával pravidelně. Paní Gresle, děkuji. Já hovořím za naší stínovou zpravodajku paní Woolmeyer. Také bych poděkovala účetnímu dvoru i e, paní Hercog, která e, se velice dobře vyzná e, v těch agenturách a z toho máme všichni prospěch. Tady v tom pracovním dokumentu je několik nevinných věd, které mají zásadní finanční dopady. Hovoříme tady o funkcionářích a o pověřených zaměstnancích. Uvědomíme si, že tady máme 40 lidí kteří pracují za nižší platy. A já jsem vždycky byla proto, aby všichni dělali eh, za stejné eh, peníze to, eh, stejnou činnost. A k tomuhle nemůžeme, dosa- toho nemůžeme dosáhnout. A kdybychom toho chtěli dosáhnout tady, tak by došlo k nárůstu nákladům. Takže já si myslím, že není spravedlné, spravedlivé, že když nenaplníme ty závazky, abychom takovýhle systém uplatňovali. Takže to vidím velice kriticky. Děkuji. Děkuji, paní Jala pane předsedající Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Hercogové. Její návrh zprávy po zprávě pana variho chci říci že ta zpráva je zajímavá. Ty výkonné a nevýkonné agentury jsou eh, třeba takové, jako které se zabývají dopravou, takže mě trošičku udivilo to jednoznačné uh, sdělení o těchto výkonných agenturách, protože vlastně je to jenom jiné přejmenování stejné skutečnosti. My jsme tady diskutovali o finančních předpisech, diskutovali jsme o obsahu, diskutovali jsme o jednotlivých prvech, obcích a já si myslím, že nemůžeme dělat takovýto závěr. Neznamená, že chceme mít zejména levnější pracovníky, ale chceme mít lepší přístup k trhu, lepší přístup k veřejnosti, jinak by se s námi jaksi nespojili. Samozřejmě někteří lidé nechtějí být úředníci, chtějí být spojováni s projekty, chtějí mít lepší postavení na trhu. Ty projekty jsou, dejme tomu, tříleté nebo jsou i prodloužené ještě na další roky. Takže otázka na pana Varyho jiného. Platí to pro všechny agentury, anebo ta situace eh, je stejná úplně všechno, protože třeba eh, ta Výkonná agentura ta možná je úplně jiná, ale pochopitelně smluvní zaměstnanci ti existují všude, jak v parlamentu, v komise, i v radě, i v těch regulovaných agenturách. A tady samozřejmě se to dotýká otázky smluv a my jsme o tom už diskutovali jednou s paní Dresslerova a souhlasím, že z hlediska odborového je to poněkud složité a samozřejmě cílem není, abychom dosáhli nižších mest. Děkuji, říká předseda a nyní dávám znovu slovo panu Varimu, aby učinil závěry. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Ercogové, stejně tak jako i Eh, oběma dalším poslancům a poslankyním, které vyjádřili svou spokojenost. Já děkuji za milá slova. Eh, pokud je o naši práci, to je z účetního dvora. A teď pokud je o otázky zaměstnanců či personálu. To je problém, který se neustále objevuje ve všech agenturách. Samozřejmě mohli bychom kritizovat stejně ta kritéria nabírání zaměstnanců jsou stejná pro všechny agentury. Takže, pane předsedo, když dovolíte, vzhledem k tomu, že jste ocenil to, že jsem byl před chvílí stručný, tak možná, že teď bych mohl dostat eh, několik minut navíc. Nebude to ani celých pět minut, pane předsedo, ale podívejme se eh, společně s komisí na odstavec 50, protože právě otázka zaměstnanců, to je opravdu to zásadní v naší zprávě účetní dvora. A tento 50. odstavec, já ho přečtu, je velice stručný Eh, najímání zaměstnanců se specializovanými schopnostmi a dovednostmi eh, se ukázalo, že je delší, než jsme se domnívali. Bereme v úvahu potřeby komise a jednotlivé eh, jednotlivá pracovní místa jsou také schvalována jednotlivými generálními ředitelstvími, již se to týká. Nájem eh, smluvních zaměstnanců se dělá na nižší úrovni. Žádáme přitom více let zkušeností, než by to bylo u eh, stálých zaměstnanců komise se stejnými pravomocemi. Takže je to jasné, že potom tato místa jsou méně zajímavá, i když jsou to smlouvy, které jsou obnovitelné, eh, na rozdíl od těch třech let, které platí u smluvních zaměstnanců komise. Eh, je to samozřejmě pasáž, která by si vyžadovala detailnější analýzy, kdybychom na to měli čas. Já bych mohl hovořit o různých profilech zaměstnanců, eh, které přijímáme, jinak prosím odvolávám se tedy na písemný materiál. Děkuji, říká předseda, vyčerpali jsme náš program ale já bych samozřejmě chtěl poděkovat nejdříve samozřejmě zástupcům účetního dvora, ale vidím, že se hlásí komise, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Možná ještě dva komentáře k této zprávě, kterou samozřejmě velice dobře známe. Nejdříve tedy pokud je o absolutorium, chtěl bych připomenout, že ve výkonných agenturách je pouze malý rozpočet na provoz, kde parlament dává zvláštní absolutorium a pak je tam obrovský operativní rozpočet, kde výkonná agentura je pověřena komisí a kde Evropský parlament dává absolutorium komisi. Takže to všechno spadá do absolutoria parlamentu. A většina, ale skrze absolutorium udělené komisi. Teď pokud jde o zaměstnance, smluvní zaměstnance, prosím, nepleťme si zde diskusy. Neříkejme, že děláme úspory a zároveň nám nevyčítejte, že neplatíme totež. Takže musíme vnímat eh, koherentnost politiky. Je to velice citlivá otázka, je velice politická otázka, je to ve statutu a je pravda, že dnes máme pouze šest výkonných agentur. A jasné, že dnes máme ještě uvnitř komise programy, které přímo spravují úředníci, zatímco jiné programy tam máme eh, kontraktované agentury, máme výkonné agentury, a stojí to mnohem méně. To je samozřejmě politické rozhodnutí, je to součástí reformy, součástí statutu, je to součástí celé té politiky externalizace lidských zdrojů v komisi. Není to nějaká drobná otázka, která je spojena pouze s výkonnými agenturami. Máme pět tisíc smluvních zaměstnanců v komisi a je jich pouze tisíc ve výkonných agenturách. Takže prosím, nepleťme si tu diskusi. Není to jenom nějaký drobný problém, je to skutečně jádro celé politiky externalizace. A já si myslím, že pět tisíc míst navíc, to by byl obrovský rozpočtový problém. Takže pozor, prosím. A tady samozřejmě eh, navazuji na vystoupení kolegy. Děkuji. Velice děkuji komisi. Já, já děkuji také zástupcům účetního dvora a přecházíme k poslednímu bodu, bod různé. Jsou tady tři otázky. jednak ze strany sekretariátu, jednak ze strany politických skupin. Bylo o využití dat 22. a 23. února, kdy jsme chtěli mít slyšení Olafu ze začátku a ve finále tedy uvidíme, zda budeme mít slyšení pana Šemety, ale ještě uslyšíme tedy, co nám k tomu řekne komise. Takže my se k tomuto ještě vrátíme, pokud budete souhlasit. Pan Šemeta je v těchto dnech eh, k dispozici, takže bychom ho mohli pozvat na tato data. Další věc, když souhlasíte, chtěl bych eh, svolat naléhavou schůzku koordinátorů na základě právního stanoviska, které poskytlo naše právní služba parlamentu. Je to velice důležité stanovisko, protože tady dochází v ovozovkách k potenciálním konfliktu mezi námi a komisí, takže je potřeba rychle to vyřešit na zasedání koordinátoru za třetí. Sekretariát, a abyste tu informaci už obdrželi, vám informuje, že se musíme rozhodnout, zda Evropský parlament bude jednou ze stran Eh, v kauze týkají se eh, Spolkové republiky Německa a DPH. To je věc, kterou musíme vyřešit i hned, takže paní Andreasen, potom paní Gressler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci se pouze vrátit ještě k zápisu z jednání eh, z 2. a 3. prosince. Nechci žádnou změnu, ale chtěla bych něco k bodu 8c. Chtěla bych, abychom ještě hovořili znovu o bodu 8c, který se týká uh, Eh, administrativního eh, zacházení s informátory, kteří poukazují na různé nesrovnalosti. Myslím, že bychom o tom ještě měli znovu projednat v programu nějaké příští schůze. A také bych eh, požádala o lepší rozdělení řečnické doby během schůze. Myslím si, že to nebylo vyvážené a mělo to být možná na začátku rovnoměrně rozděleno. Děkuji. Děkuji. Já eh, bych se chtěla uh, také vyslovit eh, k otázce přístupu a chtěla bych se vyslovit pozitivně. La prossima riunione il 22 febbraio. Tak datum příštího zasedání je 22. února v 15.00, takže pokud už nejsou žádné další otázky,